Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít pracovat. Thank you very much. We'll begin with the adoption. Začneme schválením programu jednání dnešního zasedání. Musím vás informovat, že jsem byla požádána, abych v programu udělala změnu. Jde kvůli přítomnosti některých poslanců na dnešním zasedání. Takže čtyřka a pětka se přehodí. To znamená, že Světovou banku probereme jako první a teprve poté bude diskuze o CPR. Máte někdo nějakou námitku k této věci? Všechno v pořádku, děkuji. Takže můžeme se s touto změnou program jednání schválit. Děkuji. Takže program je schválen a postupujeme dále ke sdělením předsedkyně. Moc jich nemám, jenomže proběhla úspěšná mise na Slovinsko, do Slovenska a předpokládám, že nás později o ní bude informovat pan Van Nisselroy. Takže teď už bod 3 na programu jednání, což je diskuze o návrhu zprávy která se týká návrhu komise na navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reform a přizpůsobení jeho obecného cíle. Spravodajem je paní Růža Tomašič. My už jsme vedli první výměnu názorů. Máme naplánované podání pozměňovacích návrhů a budoucí eh, nadcházející hlasování, takže předám slovo paní Tomaši, a pak eh, vystoupí stínový zpravodajové. Děkuji, paní předsedkyně. Vystoupím v chorvatštině. 20. května roku 2017 jsme začali s implementací eh, strukturálního programu na podporu strukturálních reform pro eh, nadcházející eh, období s rozpočtem 142 milionů eur. Šlo o posílení kapacity členských států, aby se lépe připravili na implementaci strukturálních reform, které budou podporovat růst. A šlo také o zefektivnění absorpce evropských prostředků. Evropská komise podporuje tento program na žádost členských států a podporuje tak některé, několik politických e, oblastí. Členské státy si požádali o navýšení prostředků ve všech e, těch politických oblastech. Spadá sem státní zpráva, zpráva veřejných financí, eh, růst, podnikání, pracovní trh, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, finanční sektor a přístup k financování. Důležité je, že program SRSP, tedy program podpory strukturálních reform, není duplikací jiných programů, funguje jenom tam, kde jiné programy podporu neposkytují. V kohezní politice mm, Potřebujeme nastavit eh, rychle reagující postupy, které také přinášejí přidanou hodnotu a jsou schopny rychle reagovat na potřeby členských států. Takže nás nějak nepřekvapil velký zájem o tento program, velký počet žádostí a já ve zprávě zdůrazňuji, že je velice důležité, aby členské státy zajistily provádění zásady partnerství a aby skutečně zaspojili zapojili sociální partnery při podpoře projektu a také v rámci monitorování v evropském semestru. Abychom zajistili skutečné prosazování té zásady partnerství, to je důležité tedy ve všech členských státech. Teď pokud jde o navýšení finančního krytí pro tento program strukturálních reform. K tomu navýšení musí dojít, aniž bychom ohrozili financování jiných projektů, protože členské státy už mají eh, své plány na reformy a já doporučuji, aby program SRSP byl nasměrován na ta opatření, která mohou nejlépe podpořit eh, doporučení, která jsou uvedena ve zprávách hodnotících jednotlivé země. Strukturální reformy by měly podpořit eh, sociální a ekonomický rozvoj, vznik pracovních míst, podpořit konkurenceschopnost, produktivitu, administrativní a institucionální kvalitu a také efektivní a kvalitní veřejné služby a udržitelnost životního prostředí. Reformy by měly být přizpůsobeny potřebám jednotlivých států a sladěny také s takzvanými národními reformními plány. Měli bychom se vyhnout eh, plošnému přístupu eh, ke všem členským státům. Nástroj flexibility je velice eh, užitečný pro navýšení financování prostředků a evropské strukturální investiční fondy ukazují, že pro roky 2019 až 2020 není v těchto fondech dostatek prostředků pro to, aby se podpora SRSP navýšila. Tak marže mezi eh, nebo přesouvání eh, prostředků eh, mezi jednotlivými oddíly FR je možné jenom přes nouzovou rezervu. Není to tedy vůbec snadné a komise se tedy domnívá, že nástroj flexibility je vlastně jedinou možností, kterou můžeme použít pro financování nebo respektive navýšení financování SRSP. Je velice důležité, abychom zapojili místní eh, orgány, abychom je informovali o tomto programu SRSP, o tom, co nabízí, aby všichni relevantní aktéři zavčasu připravili kvalitní a vhodné projekty, které budou zapadat do národních eh, zájmů a reform. Komise chce také zvýšit povědomí o tomto programu v členských státech a to na celoevropské úrovni. Já se těším na další spolupráci Těším se na vaše pozměňovací návrhy a věřím, že se nám podaří tu zprávu úspěšně dokončit, tak aby členské státy mohly podávat již v říjnu letošního roku své žádosti. Já si myslím, že nástroj pro implementaci reform je velice důležitý a pomůže členským státům využít ještě lépe evropských prostředků pro snížení ekonomické eh, nerovnováhy. Nyní paní Maletič jako první stínová zpravodajka. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že jsme se všichni, všichni shodli na tom, že strukturální reformy potřebujeme, je potřeba je provádět a podpořit, abychom dosílili lepších praktických výsledků. Myslím, že je potřeba vyslat jasný signál v našich pozměňovacích návrzích a to v tom smyslu, že potřebujeme politickou vůli pro to, abychom docílili skutečného provádění reform v praxi. A pokud jde o tuto politickou vůli, tak eh, abychom ji docílili, je potřeba dosáhnout dohody mezi různými částmi společnosti. Musíme Jinými slovy zajistit, že jsou dostatečně zapojeny místní, regionální úřady, sociální partneři, vědci, akademici a všichni relevantní aktéři, abychom zajistili také udržitelnost reform do budoucna. Je důležitá technická pomoc, je třeba financovat eh, reformní programy na úrovni mm, členských států a dbát na dosahování výsledků. Není, myslím, eh, možné eh, nechat toto jenom na, na členských státech. Je potřeba volat po aplikaci té zásady partnerské spolupráce. Takže k tomu bychom měli podat eh, pozměňovací návrh, abychom docílili udržitelnosti a praktických eh, výsledků. Takže to, by, to je první věc, eh, kterou jsem chtěla zdůraznit. A druhá věc se týká cílů a výsledků, které očekáváme od strukturálních reform. Zde se ptám, zda je naším cílem eh, skutečná koordinace ekonomických politik a zda si klademe za cíl propojit strukturální reformy se eh, evropským semestrem a doporučeními pro jednotlivé země, zda chceme skutečně posílit hospodářskou a měnovou eh, unii, zda chceme reformy propojit s lepší absorpcí evropských prostředků, tedy propojit to více s politikou eh, soudržnosti. Já, když mám před sebou tu zprávu paní zpravodajky, tak eh, vidím, že paní zpravodajka uvádí, že bychom se měli více soustředit na reformy, které jsou propojeny s politikou soudržnosti. A myslím, že to v tom návrhu zatím není dostatečně silně naformulováno. Na druhou stranu je to poměrně omezený nástroj, o kterém tady hovoříme, takže samozřejmě v něm nemůžeme ošetřit a zafinancovat úplně všechno. A ještě bych zmínila jednu věc v souvislosti s dalším bodem na programu dnešního jednání, a to je změna CPR nařízení o obecných ustanoveních, protože i v něm hovoříme o rezervě, kterou bychom mohli použít eh, pro strukturální reformy. Takže to je ta vazba mezi strukturálními reformami a politikou soudržnosti. A nevím, jestli tady se chceme více soustředit na ekonomické politiky a, Evro- a ekonomickou a měnovou unii, nebo to jak si nějak. Eh, já, já si myslím, že bychom měli tedy jasně říct, co je naším cílem tady v tomto návrhu a, co v návrhu eh, ohledně nařízení o obecných eh, ustanoveních. Musíme jasně říci, na co se chceme v programu eh, SRSP zaměřit eh, a musíme to říci jasně, protože já si myslím, že ono je to trochu možná zamlžené. A je potřeba držet ten program SRSP odděleně od eh, dalších programů. A ještě jedna věc, když jde o zdroje financování, tak jsem velice ráda, že máme návrh Evropské komise, který říká, že použijeme nástroj flexibility pro těch 80 milionů. A to je velice dobře. A jsem velice ráda, stejně jako my všichni na základě těch diskuzí, které jsme absolvovali, myslím, že bylo patrné, že se na tom shodneme, že je potřeba použít nástroj flexibility a nikoli v technickou pomoc eh, z politiky soudržnosti, protože nejde jenom o reformy, které jsou propojeny s politikou soudržnosti, ale jde také o všechny další reformy, ne čistě o reformy související s politikou soudržnosti. Takže nástroj flexibility tomu určitě říkáme ano, to potřebujeme použít, ale pak eh, je třeba se zamyslet nad tím, co chceme vyslat jako takový signál do budoucna, zda to chceme vše držet v separátní rozpočtové mm, politice, zda to chceme nějakým způsobem propojit eh, s technickou pomocí do budoucna nebo s politikou soudržnosti. To je důležité zvážit. Eh, už teď bychom si to měli ujasnit, protože zakrátko dostaneme návrh Evropské komise už k tomu máme celou řadu zpráv, které jsme vydali v našem výboru a ve výboru pro rozpočet či v jiných výborech, takže teď už bychom měli být schopni jasně říci, jaký máme postoj, pokud jde o politiku soudržnosti a tento nástroj, tedy program SRSP Takže musíme zvážit eh, tedy náš postup eh, do budoucna, provázanost mezi jednotlivými mm, programy a to musíme jasně říci v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Thank you very much. The next Děkuji, paní Krell. Äh, äh, Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že je třeba jasně si říct, o čem tu vlastně mluvíme. Návrh takového nástroje SRSP přišel od komise, aby podpořil členské státy v podpoře reform ve vlastních zemích. Ne, že my za vás uděláme ty reformy, ale uh, Mělo by to poskytnout experty pro členské státy, aby ty mohly provést své reformy. To je v první části z prostředku technické pomoci, šly ty finance, proto my jsme trvali na tom, že když my dáváme peníze, tak to musí mít souvislost s politikou soudržnosti. Teď ten návrh je ale jiný. Je to sice pořád v našem výboru, ale financování nemá být z oblasti technické pomoci. Spravodajka, a za to jí děkuji, řekla, že je to nástroj flexibility a v podstatě v principu krom toho, že to u nás kdysi má ten prapočátek, tak to vlastně z té kohezní politiky je venku. My z politiky soudržnosti na to peníze nedáváme žádné. A proto bych já byla velice proto, abychom se trochu odpojili od toho silného propojení s politikou soudržnosti, abychom byli pružnější v tom, že členské státy dostanou odborníky pro své strukturální reformy ve spolupráci s komisí a že celou tu proceduru nebudeme ještě více komplikovat, protože opravdu nejde o to provádět ty reformy, ale jde o uh, poskytnutí pomoci, aby se zjistilo, jaké jsou možné, jaké jsou nutné a co se dá dělat. Proto já bych eh, doporučila, aby ten vztah k lokálním a regionálním úřadům nebyl formulován až tak přísně. Budou-li členské státy povinny již při podpoře ze strany expertů zahrnout do toho vždycky i ty komunální orgány a, a pak třeba ještě i vědce, no tak to ty experty už vůbec potřebovat nebudou, protože celá ta věc bude neuvěřitelně nepružná a, a stuhlá. Ta první zpráva o SRSP o tom hovořila a já jsem to vlastně celé pochopila, až když jsem hovořila s lidmi z praxe. Opravdu mi to trvalo, než jsem pochopila, jak je to zamýšleno. A pomohlo mi, když jsme si tenkrát od toho udělali trochu odstup, učinili jsme krok stranou, řekli jsme ano, strukturální reformy musí být v členských státech prováděny tak, jak to členské státy pro sebe předpokládají. V členských státech jsou bez pochyby různé systémy spoluúčasti parlamentů, partnerů a tak dále. Ale to si musí samozřejmě oni čistě precizně udělat, ale myslím, že není v našem zájmu abychom tam dávali ještě nějaké další bariéry, aby využívali ten nástroj SRSP. Tady bychom měli být opatrní. Ještě jedna poznámka. Já si myslím, že bychom to všechno neměli přetížit tím, že tam ještě zahrneme otázku eura, protože vycházím z toho, že předseda Juncker v průběhu května možná 2. května předloží návrh víceletého finančního rámce jako jistý nástroj. To on už ohlásil, ale nemyslím, že bychom to měli teď napsat sem do tohoto nástroje. Já si myslím, že ten nástroj je úspěšný, jinak bychom neměli ten problém, že v něm došly peníze. Uh, ale myslím si, že by to měl dokument pokud možno štíhlý s malým množstvím podmínek, aby se to rychle rozběhlo, protože jinak pravděpodobně budeme mít problém s tím, abychom to do, do října všechno stihli a čím déle to bude trvat, je to aktuální, protože pokud to správně chápu, tam nejsou žádné peníze. Čím víc budeme potřebovat času my v parlamentu a pak ještě trialog a tak dále, o to komplikovanější to, to všechno potom bude. Takže bychom tady opravdu měli se trochu stáhnout a měli bychom těch pár drobných změn, které navrhuje paní zpravodajka, schválit a nesnažit se znovu všechno objevit. To si myslím, že tady není užitečné. Uh, Diskuse na téma performance to hned navazuje. Víte, že tady mám taky jasný názor, ale to se dá možná eh, probrat až potom, ale tady bych eh, to pojala, tak říkajíc, eh, říkajíc v minimalistickém režimu, aby se do toho nevznesla další míra byrokracie. Děkuji. Děkuji. A Nyní pan Jakovčič. Um, děkuji, paní předsedkyně. Paní Tomašič, paní Malešič a další o tom dlouze hovořili, takže já to nebudu všechno opakovat. A nebudu zmiňovat věci, se kterými souhlasím. ale rád bych něco řekl k tomu poslednímu tématu, co tady zmínila paní Kryl, hlavně zavedení eura a celou tu politiku kolem eura v EU. Já věřím tomu, že strukturální reforma musí být implementována zeměmi mimo eurozónu a musí souviset s restrukturalizací ekonomiky, hodně prostředků je potřeba k vytvoření silné konkurenceschopné eh, ekonomiky a statistiky jasně ukazují, že s výjimkou České republiky a Slovenska a Sloven, Slovenska tak ostatním eh, státům se nepodařilo dostat ekonomiku na tu očekávanou míru konkurenceschopnosti. Já samozřejmě jsem zastánce eura jako měny a přál bych si, aby euro bylo měnou všech členských států, proto, proto potřebujeme strukturální reformu a to i v těch zemích, které chtějí zavést euro. Například Chorvatsko patří mezi země, které si přejí euro zavést a já tam tuď pocházím, takže to vím. A pokud pan Juncker nepředloží novou strategii pro euro, což by mohlo nastat, tak by bylo dobré tomu věnovat pozornost. Je to samozřejmě součást politiky soudržnosti a posílení ekonomiky, posílení konkurenceschopnosti před zavedením eura – Eh, znamená mnoho co do zlepšení hospodářství. Takže bych si přál, aby ta diskuse probíhala ve světle toho, co jsem říkal. Eh, myslím, že euro patří mezi velké úspěchy Unie a proto bych si přál, aby i ostatní se k tomu připojili. Děkuji a nyní paní Vana. Děkuji. Já teď zastupuju Terry Reinke, která je stínovou zpravodajkou k tomuto dokumentu. Mám od ní poznámky, které vám teď přečtu. Celkem samozřejmě nám zeleným v tomto případě jde o to, abychom zabránili, to, o tom se diskutovalo už v souvislosti s EFSI, zabránit tomu, aby se prostředky soudržnosti uh, používali k zalátání finančních děr jinde, třeba u SRSP. Vůči tomu jsme kritičtí. Vždycky říkáme, že nejlepší příspěvek ke konvergenci je zacílená silná kohezní politika a ty prostředky se nesmí odčerpávat k jiným účelům. Vidíme ale pár pozitivních přístupů v tom návrhu a sice na jedné straně vítáme návrhy paní zpravodajky na posílení principu partnerství a zahrnutí těch místních regionálních orgánů, sociálních partnerů i zástupců občanské společnosti. E, to je pro nás, pro zelené, vždycky důležité, takovýto partnerský princip a mělo by se to posílit. Také vítáme návrh na omezení uh, dodatečných prostředků z nástrojů flexibility. My zelení však eh, odmítáme použití prostředků z technické pomoci pro SRSP. Jak komise pak chce rozhodovat, jaké projekty na jaké bázi opravdu podporovat? A proto si myslím, že kritéria a jasné parametry pro uh, Eh, využívání by měly být definovány při eh, definování těch partnerů on the ground. A vlastní pří, finanční příspěvek rozhodně nesmí být kritériem k tomu, aby se tady dostali, tak říkajíc, na řadu. Děkuji. Děkuji. A Neslyším, nevidím žádné stínové zpravodaje, kteří by se hlásili, takže nevím, jestli ještě někdo z výboru regi chce vystoupit nikoli. Takže eh, nyní mám to potěšení pozvat eh, naše hosty z výboru regionu a z hospodářského a sociálního výboru, kteří jsou zpravodaji na stejné téma v těchto organizacích, aby se ujali slova, takže nejprve dostane slovo paní Olga Seichen, což je zpravodajka k tomuto tématu ve výboru regionu. Prosím, máte slovo, paní. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, děkujeme vám za pozvání a je nám potěšením, eh, že tady mohu zastupovat výbor regionů. Eh, byla zpravodajkou eh, za výbor regionu, když byl eh, navržen tento návrh v roce 2016 poprvé a tento návrh změny, který jsme přijali v březnu tohoto roku. My souhlasíme a podporujeme snahu EU provést nezbytné reformy, zlepšit veřejnou zprávu na všech úrovních, patří, eh, jak si to je základ všech reform. A toto je jednou z priorit evropského semestru. 76 doporučení pro jednotlivé země v roce 2007, to znamená 59 ze 78, se týkaly územních otázek z územní dimenzí a, a opírají se o místní a regionální úřady. Polovina těchto doporučení se týká navýšení administrativních kapacit. Země, které dostaly doporučení ke zlepšení správních kapacit, jsou v počtu 25, přestože ten problém je závažnější v méně rozvinutých zemích a regionech. Takže z toho důvodu jsme ocenili E, e, návrh, který byl původně předložen ovšem za určitých podmínek. My jsme žádali, aby e, pár byl dístupný místním a regionálním úřadům a to, co jsme tady slyšeli, potvrzuje náš názor. Také jsme žádali, aby tyto reformy byly realizovány ve spolupráci jednotlivých úrovní vlády a řízení a to v kontextu, který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 ve spolupráci mezi různými stupni eh, státní a, a, a veřejné zprávy a těší nás, že nalézáme většinu těchto požadavků v návrhu, který je dnes před námi. Vyzvali jsme, aby komise přijala vodítka, která pomohou koordinovat všechna opatření a financování z EU související s rozvojem kapacit. Eh, eh, umožňuje koordinovat kroky, ale zatím se pouze kontrolovalo, aby stejná akce nebyla financována dvakrát. A v neposlední řadě jsme žádali, aby Eh, po roce 2020. Toto bylo pod, prodlouženo a potvrzeno teprve po zhodnocení výsledků a výkonů a tyto potřeby financování nesmí eh, zbavit politiku soudržnosti prostředků. Takže jak vypadá stávající vývoj a jak se k tomu staví výbor regionu? Bohužel dnes musíme Eh, připustit, že nejsme schopni odpovědět na položené otázky, protože komise zatím neposkytla dostatek informací eh, ohledně toho, že tento program odpovídá požadavkům. Eh, víme, že je čím dál více žádostí, více než 400 žádostí, čím dál více členských zemí, což si lze vysvětlit tím, že to nevyžaduje spolufinancování, a e, finanční prostředky k dispozici jsou nedostatečné. Dále se jedná o reformy, které jsou vedené v různých oblastech, které nicméně jsou strategické. A tato absence transparentnosti je považována výborem regionu jako politování hodná. Žádáme kompletní informace ohledně výsledků SRSP eh, a eh, jedině tehdy, kdy hodnocení bude kladné, pak můžeme v tomto pokračovat. Ale zdá se, že komise se už rozhodla, že SRSP bude po roce 2020 konfirmován v rámci nástrojů pro realizaci strukturálních reform, což je nástroj ohlášení v eh, cestovní mapě, který byla eh, publikován v prosinci 2017. My jsme velice kritičtí k takovému postupu z řady důvodů. Za prvé je to nástroj, který využívá kombinaci na eh, zdrojů, jednak z různých programů jako um, um, protivaha Eh, eh, fondů z členských států, ale zdá se nám, že nedostatek prostředků není ten hlavní důvod, proč k reformám nedochází nebo proč probíhají příliš pomalu. Nám se zdá, že další důvod je nedostatečné stotožnění na národní úrovni a myslím, že jsme i takový názor slyšeli, takže potom ostatní případné problémy, jako třeba technická složitost, nedostatečné administrativní kapacity, neznalost sociálních a teritoriálních dopadů, dopadů reform, tak ty potom se těžko řeší. Tento, tato absence stotožnění je taková, že doporučení pro členské státy jsou stanoveny v politické agendě těchto států, ale nejsou implementovány s dostatečným odhodláním. Návrh komise neskoumá tyto otázky. Navrhuje eh, postup z hora dolů, centralizované reformy, což by zase podstatně vylučovalo místní a regionální orgány z rozhodování. A to se nám zdá být v přesném opaku té sdílené politiky soudržnosti a partnerství a vícestupňového řízení, které my eh, žádáme v rámci příštího víceletého finančního rámce. Naopak, Domníváme se, že politika soudržnosti eh, v rámci tohoto programu by měla obsahovat i podporu strukturálních reform za předpokladu, že tyto reformy budou přispívat k, k teritoriální soudržnosti. Proto taky politika soudržnosti by neměla být zbavována prostředků a proto výbor regionů přijal 1. února usnesení, které Eh, odhodlaně odmítá návrh komise, jež cílem je změnit nařízení o strukturálních fondech proto, aby se dala využít výkonnostní refor, eh, eh, rezerva na podporu prostředků reform. A klademe si otázku, do jaké míry je tento návrh komise v souladu s principem subsidiarity, protože politika soudržnosti nemá za cíl podporovat strukturální reformy v členských zemích, ale zmenšovat rozdíly mezi regiony. Výbor regionů je eh, také má výhrady k tomu, že návrh na podporu strukturálních reform bez eh, spolufinancování se zdá hm, ohlašovat eh, jaksi nacionalizaci politiky soudržnosti a tam je rozpor mezi využitím prostředků z fondu ESI a, eh, a povinnosti koncentrovat tematicky programy, jak je uvedeno v nařízení o strukturálních fondech. A také e, změna nařízení v této chvíli podle našeho názoru může vést k právní nejistotě a ke spoždění realizace programů v rámci fondu ESI. Takže výbor regionu lituje, že ani nebudou moci být zohledněny programy e, v tom návrhu komise, kdy existuje měsíční lhůta. A proto jsme zamítli návrh komise a jsme připraveni využít našeho práva e, obrátit se na soudní dvůr e, v souladu s protokolem číslo 2 o aplikaci principu subsidiarity a přiměřenosti. Dámy a pánové, jménem výboru regionů se těším na perspektivu naší vzájemné spolupráce na toto téma. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much for... Děkuji za velice detailní stanovisko výboru regionu a nyní dám slovo panu Polnieri, který je spoluzpravodaj eh, k tomuto tématu v hospodářském a sociálním výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové Náš výbor dostal dvě žádosti o konzultace ze strany Evropského parlamentu a vypracoval stanovisko, jehož jsem byl spolu s pravodajem spolu e, s poradcem Jaj Evasko. Stanovisko bylo přijato širokou většinou 14. března tohoto roku. A abych odpověděl na vaši otázky. My eh, uvádíme řadu mm, připomínek a doporučení k návrhu komise, které vychází z globálnější vize eh, našeho výboru, co se týče potřeby doplnit eh, měnovou a ekonomickou unii, aby docházelo ke skutečné konvergenci, větší stability a větší prosperitě států a občanů EU. Stanovisko jak je uvedeno v posledním tiskovém prohlášení. Tam jsou uvedeny všechny naše návrhy k balíčku předloženému komisí a všechno eh, je to tady u, u vchodu k dispozici. Co se týče doporučení ohledně e, finanční podpory na strukturální reformu, eh, a přizpůsobení potřebám členských států, tak tam je důležité, aby členské státy garantovaly princip partnerství a faktické zapojení hospodářských a sociálních subjektů i občanské společnosti. Až budou přijata rozhodnutí v oblasti strukturálních reform prostřednictvím plné eh, aplikace kodexu jednání o partnerství, tak jak je to uvedeno v rámci strukturálních fondů a investičních fondů, tak aby se garantovala eh, aplikace principu partnerství pak eh, my doporučujeme zavést normu, podle níž členský stát neobdrží prostředky, pokud nebude plně a zapojovat občanskou společnost při rozhodování o podstatě víceletých balíčků. My nechceme jenom konzultace, ale skutečné zapojení všech dotčených subjektů, jak bylo uvedeno eh, paní Maletič. V roce 2017 Eh, při eh, částce 22 milionů eur 271 žádostí bylo podáno ze strany členských zemí za eh, celkem asi 80 milionů eur. A my jsme přivítali tento, tento pozitivní reakci, ale současně pochybujeme o účinnosti nástroje vzhledem k objemu žádostí ze strany členských států. A v tomto směru navýšení e, rozpočtu na tento program by mělo proběhnout, aniž by současně ohrožovalo rozpočty ostatních fondů, které jsou rovněž důležité. A z toho důvodu právě souhlasíme s tím, co říkala paní Tomašič. Vzhledem k tomu, že je poptávka daleko vyšší než nabídka, komisí musí transpar- komise musí transparentním způsobem uvést, jakým, jak chce rozdělovat tento rozpočet a musí předložit objektivní ehm, podmínky které budou současně garantovat paritu eh, v přístupu k prostředkům pro všechny členské státy a musí uvést i, jaká jsou výběrová kritéria a vybrané reformy, které dostanou financování, musí být schopny podpořit i implementaci doporučení pro jednotlivé státy v souladu s obecnými cíly Unie za současného monitorování v rámci evropského semestru se zaměřením na ekonomický a sociální rozvoj. A současně při, musí přispět k vytvoření více pracovních příležitostí, kvalitních pracovních příležitostí, konkurenceschopných a především v oblasti služeb a zpracovatelského průmyslu, eh, což navýší kvalitu také eh, státní a veřejné <laughs> zprávy. A na závěr podpora strukturálních reform by neměla členské státy vést eh, k tomu, že budou spolehat pouze na evropské finance eh, celý tento mm, systém funguje na principu subsidiarity, podle něho členské státy jednají každý v otázkách, které se jednají samo za sebe. A já bych chtěl hovořit o fondu pro země, které nejsou členy eurozóny. Eh, eh, hospodářský a sociální výbor uvažuje o tom věnovat velkou pozornost rozšíření této zóny a snažit se maximálně rozšířit tyto fondy, aby bylo dosaženo tohoto cíle, který je cílem eh, zaznamenaným ve smlouvách pro všechny členské státy mimo dvou, které mají výjimku. A ty země, které nepatří do eurozóny, tak by měly být předmětem monitorování, aby sdíleli osvědčenou praxi po celou dobu procesu. A náš výbor doporučuje tedy také vytvořit ad hoc eh, komunikační skupinu. Děkuji. To eh, eh, bylo velmi zajímavé vyslechnout stanoviska obou těchto výborů, hospodářského výboru a, a, a, a výboru regionů. Nyní dám slovo z zástupci Evropské komise, paní Marin McCarthy. Ano, dobře, vy si vezmete slovo, dobrá. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mi udělala slovo. Uh, mám pár poznámek. Za prvé bychom chtěli poděkovat uh, zpravodajce za návrh zprávy a za návrh, který podporuje změny navržené e, komisí, co se týká SRSP. Také jsme s potěšením vyslechli, že tady je v prostoru obecná podpora SRSP. Jenom bych vysvětlila pár věcí, co se týká pozměňovacích návrhů. Omezili jsme e, změny na minimum. Proč? Protože nařízení sotva bylo schváleno minulý rok v květnu, neexistuje tedy ještě ani plný rok a my bychom si nepřáli, aby se tam měnilo příliš mnoho na to, co je výsledek dlouhých diskusí. Takže omezujeme se ve svých eh, změnách jenom na to nejnutnější. Co je nutné podle našeho názoru, to je rozšíření, zvětšení rozpočtu na 80 milionů, protože je tady zvýšená potřeba, kterou jsme zaznamenali v těch dvou kolech SRSP. A druhým prvkem bylo, že jsme chtěli rázně pracovat na tom, aby i země, které neplatí eurem, se mohly podílet. Tak eh, tady jsme slyšeli hodně o ekonomické odolnosti a to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se snažili pomoct zemím, eh, které nemají euro. Co se týká krize, finanční krize, tak bylo jasné, že členské státy nevěnovaly dostatek času na to, aby vybudovali odolné instituce, které by obstály v případě krize. To platí pro země s eurem i bez eura. To je tedy pozadí návrhu, které, nebo tě, pozadí změn, které navrhujeme. Radi jsme slyšeli v diskusi podporu našich návrhů na financování. Také bych chtěla říct, že některé z věcí, které tu dnes zazněly, již byly předmětem diskuse. Když se hovořilo o SRSP, máme tady i ten princip partnerství, který již byl součástí těch prvních rozhovorů o SRSP. Bylo to kompromisní řešení ve vztahu k tomu, jak bychom měli být ve svém přístupu inkluzivní. Struktura, kterou máme ve svém přístupu, je, abychom měli efektivní mechanismus, který bude dobře fungovat. V rámci tohoto mechanismu tady je role, jak existuje pro regionální a místní orgány. V souladu s článkem 2 nařízení OSRSP SRSP poskytuje podporu národním orgánům, což zahrnuje i orgány a úřady lokální a regionální. To znamená, že to již je součástí toho původního návrhu. Také jsme rádi slyšeli o tom, eh, že se hodláte soustředit na veřejnou administrativu, veřejnou zprávu, protože my si myslíme, že to je uh, hlavní část práce, která se dělá. Takže rádi jsme to vzali na vědomí. Samozřejmě, pokud bude potřeba poskytnout nějaké příklady té práce, kterou jsme udělali, tak pokud takové příklady potřebujete, abyste viděli tu podporu, která už byla poskytnuta v rámci stávajícího mechanismu, tak v tuto chvíli, co mohu říct, je, že se těšíme z vaší podpory, která tady byla zazněna a těšíme se na další rozpravu na toto téma. Děkuji vám. Děkuji. Paní Tomašič, chcete uzavřít tuto rozpravu? Děkuji vám. Děkuji všem, kdo se rozpravy účastnili. Očekávám dobrou spolupráci při dokončení této zprávy. Děkuji. Dobrá, děkuji. Jak jsem řekla, tak první výměna názorů již proběhla. Dnes jsme měli širší rozpravu s partnery s výborem regionu EHSV a stínovými zpravodaji jak ve výboru eh, REGI, tak chápeme, že to je nová legislativa a proto chápu, že je důležité, abychom ten návrh podpořili, pokud chceme vidět nějaké efektivní výsledky tohoto návrhu. Takže proto navrhujeme harmonogram pro tento dokument a to je lhůta pro pozměňovací návrhu pondělí 14. května, 5 hodin, konec pracovní doby, 5 hodin odpoledne. V tomto případě budeme eh, hlasovat 20. června na schůzi našeho výboru o tomto dokumentu, takže prosím připravte si pozměňovací návrhy. Děkuji zpravodajům za prezentaci a děkuji všem za účast v rozpravě. Teď je další bod na pořadu jednání a jak jsem řekla, teď bude na řadě výměna názorů se zástupci Světové banky na téma priority a přístupy pro budoucnost kohezní politiky. Světová banka připravuje zprávu, která se jmenuje Rethinking Lagging Regions, tedy uh, nový přístup k zaostávajícím regionům. Tady jde o to změnit přístup k mnohým regionům uvnitř Evropské unie. Vítám pana Bodovinka. Omlouvám se, že to možná vyslovuji špatně. Uh, Zdravím eh, kolegy ze Světové banky. Možná jsem netrefila tu výslovnost přesně, ale o to srdečněji vás vítám. Máte zhruba 20 minut, eh, oba dohromady a pak eh, budeme diskutovat spolu s členy výboru a pravděpodobně dojde na nějaké otázky. Těším se již teď na vaše odpovědi. Tedy, pánové, máte slovo a nevím, kdo začne. Já jsem Kristian Bodevik, mé jméno jste trefila velice přesně. Sleduji práci, kterou dělá mm, Světová banka v Evropské unii. Světová banka před několika lety přišla se zprávou, um, e, která se jmenovala Evropa jako konverzní stroj, Není žádný region na světě, která by, který by měl rychlejší konvergenci než Evropa. To je v důsledku existence Evropské unie. E, došlo tady k e, jisté kritice, nebo zaznívaly hlasy, že tento konvergenční stroj jakoby se zadrhával. My se samozřejmě soustředíme na regionální konvergenci a kohezi. V tomto kontextu jsme sepsali tu zprávu, kterou kolega vám představí. Zpráva, o které teď hovoříme, bude zveřejněna počátkem května. Teď s vámi tedy o tom budeme hovořit. A opravdu stojíme o výměnu názorů, protože máme pocit, jako bychom vám mohli poskytnout perspektivu o tom, co se děje v Evropě, ale je to i zajímavé pro nás v globální perspektivě, abychom věděli, jak je to s regionální konvergencí v rámci EU. Teď dám slovo kolegovi Tomovi, aby vám to představil. Děkuji, Kristiane. Děkuji za pozvání na dnešní schůzi. Tak uvidím, jestli mi to bude fungovat. Takže tohle je první obrázek, to je HDP na hlavu napříč Evropou. Myslím, že to nikoho nepřekvapí. Je to tady proto, aby to ilustrovalo ten fakt, že ekonomický output není rozdělen rovnoměrně. To je na světě normální, my bychom ani neočekávali, eh, že uvidíme všechno pěkně všude rovnoměrné ale má to dopady pro ekonomickou a sociální soudržnost, máte-li takové velké rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. A jako ekonom vím, že to má dopady i na celkovou ekonomiku. Tedy argument zní, že velké rozdíly mezi regiony v podstatě je potenciál pro podkopání politiky v EU a kohezní politika by tedy měla hrát e, větší roli. Tento stroj na konvergenci v Evropě je stále ještě silný, ale přece jenom čelí výzvám. Tady ukazujeme konvergenci. V zásadě tohle je koeficient. Když vidíte, e, když ta linka jde dolů, tak to je konvergence a jde o to, že od roku 2000 až do té krize byla velká míra konverze, máte to zeleně na úrovni zemí, žlutá je na regionální úrovni. Ale krize s tím skoncovala a teď se teprve pomalu vidí, sleduje, že se konvergence vrací. Pak ještě další věc, ta oranžová linka ukazuje, eh, uvnitř jednotlivých zemí a tady vidíme, že dochází k divergenci i v období silné konvergence v jiné oblasti. To znamená strukturální věci, organizace a technologie, tam se koncentrují aktivity do jistých eh, regionů, které jsou na špici. Je celá řada věcí, o nichž hovoříme v té zprávě, eh, což je nedávná aktualizace zprávy dřívější tady vidíme, že je velký tlak na konvergenci technologie, role technologií, role robotů, mizení pracovních míst. Takový proces trvá nějakou dobu a tady vidíme, že za posledních skoro 20 let e, klesá podíl manuální práce a narůstá podíl pracovních míst takzvaně kognitivních vracíme se opět eh, k vysoké míře dovedností a to má samozřejmě regionální dopady, protože firmy, které jsou technologicky rozvinuté a jednotlivci s velkými dovednostmi se také koncentrují v určitých regionech. To se také týká našich cílů konvergence téhle zprávě hovoříme specificky o těch pokulhávajících regionech a v rámci kohezní politiky a o co tam vlastně jde. Tady vidíme obrázek, nevím, jak dobře to vidíte, ale kohezní politika 2015 je ta iniciativa pokulhávajících regionů. To máte fialově obkroužené nahoře a pak jsou regiony spíš ty uh, chudší a regiony s nízkým růstem, které nerostou, ty jsou zelené. Chci vám tady ukázat, že se tady odehrávají různé příběhy v těch různých regionech. Vidíme velké rozdíly, co se týká výkonu a růstu. Některé polské nebo rumunské regiony, bulharské nebo i maďarské. Nápadná věc po mém soudu je ten růst v posledních deseti letech. Vidíme, že to jsou regiony, které dnes rostou pomalu, tak v roce 2025 budou stále na nízké úrovni podle této předpovědi. Jsou tady dvě poselství pro kohezní politiku, pro ty regiony, je velice důležité a klíčové ta role kohezní politiky, ale ty nízkopříjmové regiony to nemůže pokračovat stejným tempem dál a v příštím programovacím období pro tyto regiony je třeba uvažovat o zachování produktivity, jde o to, aby došlo k růstu mest. Když se podíváme na ty eh, regiony s nízkým růstem, tak eh, když o tom hovoříme, tak jde o zvýšení produktivity a podpoření produktivity a vznik nových pracovních míst ve stejnou dobu. Pár věcí. Nalevo vidíme regiony s nízkým růstem a pak ty mm, s nízkým příjmem. A pak je tam i nízký růst produktivity. Zároveň jsou tady věci, kdy dochází k malému poklesu pracovních míst. Tady pak vidíme stagnující produktivitu a velký pokles pracovních míst, tedy malá produktivita e, znamená v podstatě ztrátu těch nákladných pracovních míst. A když hovoříme o té zprávě, tak je to důležité pro tu politiku Jde o to, aby se ty sektory pohnuly. Když se soustředíme na ty takzvané non-tradable, na tu lokální potřebu, tak eh, vidíme, že tam ta eh, krize hrozí větší měrou. Ale než se posuneme od toho nízkého růstu a nízkého příjmu, tak je třeba zdůraznit, že všechny regiony čelí společným výzvám a neznamená to, že nízkopříjmové regiony, že by se jim snad mělo dařit lépe. Jak už jsem zmínil, máme tu věc, že konvergence postupuje pomalu, ale zároveň jsou to věci, které se týkají výsledku trhu práce. Vidíme, že počet pracovních míst klesá a v obou typech eh, těch pokulhávajících regionů máme vlastně velké nedostatky jsou tam eh, je tam nižší podíl zaměstnaných žen. Když se podíváme na ty italské eh, regiony, tak tam je o 20% nižší podíl participace žen než v těch nepokulhávajících regionech. To je v podstatě docela velká oblast, kde by se dal podpořit růst. A druhá věc, Sociální dopady v těchto regionech pokulhávají za ekonomickými výsledky. Pak tady vidíte HDP per capita. Vidíme tady jistou míru sociálního pokroku, což je indikátor, který měří sociální výsledky a agreguje to tedy kvalitu zdraví, dovednosti, přístup k informacím a obecně příležitost pro jednotlivce ke zlepšení. Když se podíváme na tyto regiony s nízkým růstem a nízkými příjmy, tak vidíme, že v těchto regionech nejenom, že ty výsledky jsou nízké, jak ty regiony bohatnou, tak bychom měli vidět, že dochází ke zlepšení těch výsledků, ale je zároveň pravda, že to má dopad na růst. A jak vidíte, když se pohybujeme dopředu, tak to je podle našeho názoru důležitý soud, eh, důležitý výsledek eh, růst HDP na hlavu. Takže poselství této zprávy, message, je, co se týká cílu kohezní politiky, že to jde nad rámec konverze HDP na hlavu. Kohezní politika může být efektivní, když bude mít dva cíle – za prvé e, cíl na ty e, regiony, které pokulhávají, jak kdyby mohly vzniknout nová pracovní místa a pak využívání toho potenciálu, využívání toho sociálního pokroku, tak aby jednotlivci bez ohledu na to, kde žijí a firmy bez ohledu na to, kde sídlí, měli podobnou příležitost k růstu. Tahle myšlenka ekonomického potenciálu není nic nového, je to součást kohezní politiky možná od samého počátku. Nevím, když se podíváte na poslední programovací období, tak o tom se specificky diskutovalo. Co se týká operacionalizace toho, tak je to složitější. Tato zpráva se snaží ukázat ekonomický model, jaký se očekává růst HDP per capita v těchto regionech. Jsou tam tři eh, různé parametry, lidský kapitál, lokace, tedy místo a potom fyzický a sektorální parametr. Jde tady tedy o procentuální nárost HDP per capita. Hlavním bodem toho je, že je to v podstatě, co očekáváme v tom kterém regionu. Možná je to, co se jako nástroj, dá se to využít, jak se to dá použít pro programovací období, ale pro kohezní politiku třeba e, jsou to dvě věci. Za prvé, pro každý region by měl maximalizovat svůj potenciál, využít ty příležitosti, ale zároveň rozšiřovat ten potenciál i dlouhodobě. Tady, tady jsou nějaké mapy. Ta první je výsledek toho ekonomického modelu. Čím tmavší zelená, tak jsou to regiony, které mají největší podíl HDP per capita a ta fialová, čím tmavší, tím nižší. A potom eh, mapy, to asi v podstatě je očekávatelné podle stávající situace, a pak je tady, eh, jaké by to podle toho modelu mělo být a jaké to je. To je zajímavé, je to ekonomický model, to ano, ale zajímavý z mnoha důvodů. Na jedné straně, když se podíváte napříč Evropou, tak je to asi stovka regionů, které jsou nedostatečně rozvinuté ve svém potenciálu. Kdyby dosahly toho potenciálu, tak by mohly posílit eh, na tom žebříčku indexu. Jsou, je tady potenciál v mnoha regionech Evropské unie. Druhá věc, když myslíme, jak soustředit politiku soudržnosti na priority, tak některé regiony, to je to, co vpravo vidíte, fialové, v podstatě Bulharsko versus Rumunsko, oproti tomu modelu, to vypovídá o tom, že v regionech v Bulharsku je potenciál na základě dnešních vlastností dostat se dál, ale ty rumunské regiony eh, budou potřebovat eh, delší dobu. Něco podobného platí pro Itálii. Všechny regiony totiž dělají obě věci, snaží se využít to, co mají, i budovat ten dlouhodobý potenciál ale samozřejmě jde o to pochopení těch konkrétních daností v tom regionu. Jde o to soustředit se na to eh, krátko i dlouhodobé. To tedy znamená, co se týká toho znovu vyvážení těch priorit, tady je co se jako schéma, na co se soustředíme. Základní poselství zní takto. Kohezní politika dělá širokou, se týká široké palety věcí. Tuto chvíli hlavně sektorálního rozvoje a cílených investic, specializace a soustředit se na sektor a na firmy. Pak jde o pokračování, ale argumenty zní, že je tady větší mediální důraz a jsou tady jisté průřezové věci, které opravdu pomáhají rozvoji regionů. A ve zprávě my hovoříme o pěti hlavních politických oblastech. Makroprostředí, regionální biznisové prostředí, urbanizace, dovednosti a instituce. Ta zpráva klade velký důraz na kohezní politiku, její potřeby. Samozřejmě týká se to i koordinace kohezní politiky s ostatními nástroje financování. Teď pár posledních folií, jenom něco málo o těchto politických oblastech. První věc, prostředí, firemní prostředí, tady je zásadně důležité posun, hlavně v těch nízkopříjmových regionech. Jde o ten pohyb směrem k tomu takzvanému tradable sector. A tady hovoříme o firmách různé velikosti. To víme, v těch pokulhávajících regionech ty firmy zpravidla bývají menší, ale i v těch zemích s menším růstem také máme většinou malé firmy. Hodně zajímavé práce se odvedlo na těch indikátorech. Když se na to podíváme regionální úroveň, tak vidíme, že jsou tady velké rozdíly v kvalitě toho profesionálního prostředí i uvnitř jednotlivých zemí. Tady z toho vidíme, že zlepšení podnikatelského prostředí má zásadní dopad na úrovni firem, na e, zisk, na růst a míru investic. Tedy zlepšovat regionální mm, firmní podnikatelské prostředí je důležitý parlament. Další potom města, toto je Rumunsko, a ukazuje nám to města přes 30 tisíc obyvatel a tady vidíme, že populace se soustředuje v těch sekundárních městech a dochází k suburbanizaci. Poselství zní takto. Ta sekundární města zastupují, mají velký potenciál který zřejmě není napříč Evropou dostatečně využíván. A kohezní politika klade docela velký důraz na města, tak přesto se dá udělat ještě ho, o hodně víc. Města by se měla soustředit víc na kohezní politiku, jde o to překonat deformace, které vedou k deformacím a jde také o to, aby města mohla, tak říkajíc, stáhnout za sebou ty pokulhávající regiony. Další věc, na kterou klademe důraz, jsou dovednosti, skills. Tohle jsou výsledky studie PISA 2012. Zelené jsou různé e, regiony Itálie a žluté je pro srovnání, co je tady nápadné Itálie, v Itálii je to možná dramatičtější než jinde, ale vidíme tady velké rozdíly uvnitř jednotlivých zemí i napříč Evropou. Vidíme, že nejlepší výsledky PISA studii v Itálii jsou zároveň na stejné úrovni jako nejlepší země v Unii a ty nejhorší regiony jsou na úrovni nejhorších zemí Unie. Když hovoříme o technologických změnách a o tom ovšem, co jsme hovořili dříve, šance jednotlivců na konkurenceschopnost, tak vidíme, že je třeba soustředit se na dovednosti, ale je to víc než jenom vzdělání, víc než eh, jenom finance, ale jde o to dlouhodobé zvyšování dovedností. Dovolte, abych skončil poslední věcí někdy Tomu říkáme ten slon v místnosti, tedy to, o čem všichni hovoří, o čem všichni vědí, ale nikdo o tom nehovoří. E, všude se o tom mluví ve Světové bance také. Instituce vždycky souvisí s ekonomickými výsledky, ale úplně přesně nevíme, jak k tomu přistoupit. Tady jde o to, pokud máme hodně institucionální rozmanitost, velký potenciál ke zlepšení, kdyby ty regiony uvnitř zemí mohly se zlepšit aspoň na tu střední nebo dokonce špičkovou úroveň, tak by došlo k docela zásadní změně, ale úplně poslední věc, kterou bych chtěl říci, Argumenty této zprávy nejsou jenom o institucích, ale jde o to, že kohezní politika by se měla soustředit víc na regiony. Když hovoříme o zlepšování institucí, tak nejde o to, aby lidi jako já psali pěkné zprávy. Jde o to, aby ta politika eh, se soustředila na podmínky, aby měla přijímná pravidla a procedury, ale jde o to, aby ty regiony měly přímý podíl na rozvoji té politiky, potřebují ale technickou pomoc a velkou pomoc prostřednictvím politiky soudržnosti. Ty pokulhávající regiony a programy na vylepšení jejich situace vypadají slibně a teď se chystá příští programové období, tak eh, budeme doufat, eh, že se věci pohnou dopředu. Dostávám se ke konci. Ta zpráva, jak už jsem řekl, bude zveřejněna za několik málo týdnů. Máme také zprávu Growing United, která se bude týkat růstu Evropy. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you very much for the very interesting... Děkuji za velice zajímavou eh, zajímavou prezentaci. Nevím, jestli tady máme takové téma, o kterém se bojíme mluvit. Tak pusme se do diskuze. Pan Van Nistelro jako první. Děkuji za tyto informace. Já jsem bohužel promeškal první část vašeho vystoupení, ale jak jste hovořili o těch dovednostech, tak jste říkal, eh, že je důležité to podnikatelské prostředí, ty horizontální záležitosti. A já mám dojem, že to souvisí s evropským semestrem, eh, s národními reformními plány jednotlivých zemí, které jsou důležitější než eh, samotná kohezní politika v současné podobě. To znamená tematická koncentrace, způsob výpočtu výsledků. Tam jde spíše o šíření znalostí, o přechod v energetice a tak dále. A je evidentní, že e, kohezní politika je tímto vším zatěžována a můžete to tedy trochu rozvést, e, myslím, ty země, um, které procházejí strukturálními změnami, ehm, které komise samozřejmě svými programy podporuje a byli byste schopni to mm, propojit eh, s tím vaším náhledem na tyto regiony. Co si myslíte, eh, regionální politika nebo reformní politika? Co je tady vlastně na prvním místě? Děkuji, paní Maletič má slovo. My nejprve eh, vyslechneme všechny dotazy a pak vám dám slovo. Děkuji za prezentaci. Jsem velice ráda, že tady máme další studii, která prokazuje, že politika soudržnosti přináší praktické výsledky a váš závěr je vlastně takový, že skutečně eh, tato politika snižuje rozdíly mezi členskými státy, ale že samozřejmě, to jste také řekli a ukazují to vaše analýzy, že přetrvávají potíže s rostoucími rozdíly v rámci jednotlivých členských států. Proto se mi líbí to, co jste zdůraznili na závěr, že bychom měli dbát na ty lokálně podporované strategie rozvoje, které se budou opírat o technickou pomoc a všechny ty další nástroje politiky soudržnosti. A teď moje otázka. E, ta s tím souvisí. Vy jste také říkali, že je důležitá inteligentní specializace. A já, když se podívám na implementaci inteligentní specializace, tak eh, spíš vidím, že je to záležitost centrálních vlád, pak eh, otázka průmyslového potenciálu celého státu, ale celé se to rozhoduje většinou na té centrální úrovni, aniž by příliš byly zapojeny regiony nebo dokonce místní úroveň. Ale vy jste říkali, že bychom se měli specializovat tak, že začneme skutečně na té nejnižší úrovni a půjdeme směrem nahoru abychom zohlednili hned od počátku všechny zainteresované subjekty na místní a regionální e, úrovni. Podnikatele v místě, místní úřady, vědecké organizace, nevládní organizace, kulturní e, subjekty i obyvatele daných regionů, kteří budou moci všichni společně rozhodnout o potenciálu svého místa a o té případné inteligentní specializaci a strategii ale že by to mělo být e, do, rozhodnutí na té nižší úrovni ve spolupráci s přilehlými regionam, eh, regiony. Takže to je eh, jedna otázka. A další věc, když jste říkali, eh, a to souvisí s tím, co říkal pan, pan Nistelrooy, to je ta provázanost na strukturální reformy. Protože není možné očekávat, že dosáhneme v politice soudržnosti dobrých výsledků, pokud eh, nezreformujeme celý systém. Ale teď, jak to dobře skombinovat? Děkuji, paní Krell. Já vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem nějak překvapena tím, že vzdělání a školení v těch pokulhávajících regionech je důležitým faktorem. Mě by zajímalo, jak se stavíte k tomu, zda by se měly využít možnosti kombinace ESF a EFA pro budoucí politiku soudržnosti, proto aby se víc umožnilo vzdělání a proškolování. Co byste doporučili? A další otázka, kterou mám, vy jste řekli, že v těch pokulhávajících regionech, lagging regions, hlavně máme vyšší podíl nezaměstnanosti žen než mužů, ale jestli tomu dobře rozumím, tak obecně nezaměstnanost v těchto regionech je dramaticky uh, vyšší než v ostatních regionech a nechci teď činit velké rozdíly mezi muži a ženami. Postižené jsou obě skupiny, ale znám to z východního Německa, když u nás probíhala restrukturalizace po znovu sjednocení, tak, tak to prostě bylo tak mnoho žen dobrovolně se stalo nezaměstnanými proto, aby muži o svou práci nepřišli, protože muži hůř snášejí souly nezaměstnaní. Já teď nechci nic zobecňovat, ale ale když dojde k podpoře žen na vstup, ve vstupu na trh práce, nepovede to k zostření té nezaměstnanosti? Kde to vidíte? Říkáte, že je na tom třeba pracovat, ale kde vidíte výhody? Výhody po mém soudu nastanou teprve tehdy, když vznikne skutečně živoucí trh práce. Já jsem vždycky pro, aby se ženy a muži podíleli na trhu práce stejně. Tady prosím, abyste mě nepochopili špatně, ale uh, nevidím, jak to vidíte jako něco pozitivního pro regiony, aby to byl nějaký pohyb dopředu, aby se více žen podílelo na trhu práce. Děkuji. Pane Bogoviči, chcete vystoupit, prosím. Děkuji. Děkuji za tuto nesmírně kvalitní prezentaci. Myslím, že nás to může dobře podpořit eh, v naší práci a navíc to velice jasně ukazuje, eh, co jsou silné stránky kohezní politiky. Když v příštích týdnech budeme hovořit o budoucnosti této politiky, tak doufám, eh, že se k tomu tuto prezentaci vezmeme A myslím, že bychom ji měli dát také těm, kdo rozhodují o rozpočtu, protože politika soudržnosti je velice důležitá právě v těch regionech, eh, eh, které mají vyšší i nižší HDP. A jinak se shoduji s vámi, eh, že pokud jde o regionální rozvoj, tak je důležité založit další rozvoj na potenciálu, který ten daný region má, který může využít. A také velice důležité, aby regiony měly dostatečné kompetence na základě principu subsidiarity. Ale pak je tady důležitá ještě ta, ten důraz na dovednosti ve vaší zprávě. Myslím, že bychom měli podporovat vzdělávací systémy, aby se změnily tímto navrhovaným způsobem. Je tady totiž jasná vazba mezi nezaměstnaností a vzděláváním. Vidíme, že nezaměstnanost je nejvyšší tam, kde vazba mezi biznesem, mezi podniky a školstvím je nejslabší. A, a to je zase provázáno s duálním systémem, který je v mnohých zemích podceňován. Kromě toho, si myslím, že když se snažíme vyřešit problémy, tak používáme kohezní e, finance pro vlastně všechny problémy, které bychom e, měli e, řešit. Teď ještě bych se chtěl zmínit o otázce suburbanizace. Z vaší zprávy by bylo možné vyrozumět, že města jsou jakými si motory ekonomického rozvoje, ale já s tím úplně nesouhlasím, protože pokud bychom zapomněli na venkovské oblasti a na spuštění digitálních dovedností právě eh, v těch venkovských oblastech, eh, včetně broadbandu, tak si myslím, že by nám problémy jenom narostly. Problémy, které už teď v Evropě zažíváme, to znamená, že lidé se vlastně stěhují z venkovských oblastí do měst, opouštějí chudší regiony, směřují do bohatších eh, míst a takto se stěhují i mezi chudšími a bohatšími zeměmi. A tomu musíme věnovat pozornost a investovat kohezní finance právě do těch regionů, které rozvojově zaostávají, protože jinak tady brzy narostou obrovské problémy s velkými, disproporčně velkými městy, která budou potřebovat mnohem více prostředků, než nyní potřebují pro další rozvoj venkovské oblasti. Pan Olbricht, děkuji. Cením se názoru Světové banky ohledně konvergence, ale vím, že eh, řada dalších institucí s tímto názorem úplně nesouhlasí, naopak má ohledně efektivity konvergence své obavy, ale Světová banka již několikrát eh, zcela jasně toto řekla, že konvergence je věc, která je nesmírně důležitá. Teď eh, otázka. Já to chápu tak, že vykladete důraz na úroveň NAC 3 a na středně velká města. A vy tedy navrhujete spíše se zaměřovat na NAC 3, že bychom měli do budoucna změnit tu strategii, vzdát se nad 2 a spíše se soustředit na ta středně velká města, protože tam vidíte ten velký růstový potenciál. Říkali jste, že, tam, eh, že jich je na 40% těchto měst. Je to eh, na základě opravdu eh, průkazných analýz, nebo to je jenom takový návrh, abychom mm, přesunuli svou pozornost tímto způsobem? Děkuji. Nyní paní Breso, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem tady nebyla na začátku a nevím, jestli ta studie bude k dispozici online, abychom se s ní mohli podrobně seznámit. Takže jen taková úvaha a jedna otázka. Regiony Eh, které jsou málo rozvinuté, se dnes nacházejí v zemích, kde je veliký rozdíl v dynamice jednotlivých regionů. Třeba v Itálii máme regiony mezi nejrozvinutějších a nejméně nejrozvinutějšími. Co se týče zemí, které mají regiony, různě rozvinuté a s mírou odměn a sociálními podmínkami eh, a všechny tyto služby Eh, jsou nastavené, a třeba i ve státní správě, na, eh, u, podle těch nejbohatších regionů a to pak ještě zase zhoršuje konkurenceschopnost eh, těchto málo rozvinutých regionů a podle evropských pravidel nelze diferencovaně postupovat třeba u zdanění podniků diferencovaně podle regionu, což brání klasickým nástrojům, které by se daly realizovat. Tak co navrhujete? Protože není totiž pochyb, o tom, že jeden z historických problémů Itálie je nízká míra zaměstnanosti spojená s prací na černo, která není zachycená v statistikách. Ale také to vyplývá z rozdílné tradice v porovnání s jinými zeměmi. Třeba Eh, míra zaměstnanosti žen je taky historicky podmíněna eh, a totež, co se týče práce na černo. Takže i tady je problém kulturního typu, kde specifická doporučení a kondicionalita ex ante by mohly být užitečné. Děkuji. Pan Vosko. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na řečníka a děkuji za všechny informace, které jste nám poskytli. Já nevím, jestli mm, ono vzhledem k tomu, že se týká um, priorit pro uh, politiku soudržnosti, ale vím, že vaše instituce má za cíl poskytovat půjčky zemím, uh, které e, jsou třeba rozvojové, mají nějaké potíže. Omlouvám se, že se ptám. Uvedl jste příklad Rumunska a mě by zajímalo, jestli třeba země Jižní Evropy nebo na, ne, naopak, dokonce třeba země jako Haiti, e, které zažilo ty problémy, které znáte, jestli byste jim poskytli pomoc a jak vypadá situace dnes, pokud jste jim ji poskytli po tom všem, co Haiti zažilo. Takže se chci zeptat, jestli mimo Evropu a Rumunsko a tak, jestli i vůči těmto zemím máte eh, specifický přístup. Well, no more questions. These were the questions. Děkuji, tak tím jsme vyčerpali otázky eh, všech poslanců. Vidíte, že je tady skutečně veliká pestrost dotazů, takže do z vás začne? A paní předsedkyně se omlouvá, ještě pan Ropej, poslední vystupující. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Asi jste si nevšimla, že jsem na vás už předtím mával. Mám eh, několik poznámek a pár eh, dotazů. Situace v členských státech je skutečně velice různorodá. Eh, některé země jsou menší, jiné větší. V některých zemích mají více regionů, někdy je celá země považována za jeden region, jiné státy se vedou lépe, jiné zase hůře, záleží také na historickém vývoji a okolnostech. Takže tím pádem se liší hodně i naše dotazy. Děkuji za vaše prezentace. Já se těším na další výsledky vaší práce a jsem velice rád, že eh, posuzujete naši kohezní politiku pozitivně. Evropská unie je největší oblastí soudržnosti na světě. Konvergence znamená, že soudržnost eh, probíhá, mm, se ubírá úspěšně mm, správným směrem. Já bych teď eh, uvedl příklad mé země, další eh, pobaltské země a Malta, já jsem z Litvy. My nemáme žádné regiony a myslíte si, že to zpomaluje naši mm, konvergenci a kohezi? Vnímáte to jako věc negativní nebo pozitivní? Protože většinou země, které se stávají z jediného regionu, vypadají tak, že tam pouze hlavní město se vyvíjí rychlejším způsobem a tímto pádem tam potom nevznikají možná až tak obrovské rozdíly jako v zemích, eh, kde je více regionů a kde ten rozdíl mezi hlavním městem a regiony může být třeba, třeba čtyřnásobný nebo pětinásobný. Takže Myslíte si, že je potřeba také zohledňovat velikost eh, země při eh, podobných analýzách, jaké jste prováděli vy? A ještě jedna otázka. Vy jste srovnávali země podle HDP. Myslíte si, že HDP je dostatečným parametrem pro srovnání? Vezměme si třeba zemi, která docílila 75 evropského průměru což je pravidlo, které jsme si tady v Evropské unii odsouhlasili. 75 eh, znamená, že region již není považovaný za chudý. Nicméně úroveň příjmů v takové zemi může být eh, třeba třikrát nižší, než je celoevropský průměr. Takže je HDP skutečně dostatečným komparativním ukazatelem a neměli bychom zohledňovat také výši příjmů? protože eh, většina lidí uvažuje pouze z hlediska příjmů, tedy z hlediska peněz, eh, které eh, vydělávají. A jeden z kolegů zde již zmínil roli společné zemědělské politiky právě z hlediska soudržnosti a konvergence, takže já mám podobný dotaz. Společná zemědělská politika to je obrovský program, obrovský projekt, který je propojen s oblastí soudržnosti. Jaký na ní máte názor? A úplně poslední otázka. Myslíte si, že stávající politika soudržnosti je optimálně nastavená, anebo si myslíte, že bychom měli soudržnost zrychlit a že bychom za tímto účelem měli zaví, zavést nějaké eh, další faktory. To znamená nehovořit pouze o zlepšování podnikatelského prostředí či institucionální struktury, ale možná bychom měli eh, nasadit i Junckerův plán v této mm, oblasti a pomoci tak zlepšení v oblasti soudržnosti. Protože v Evropě jsou oblasti, které jsou až přetížené podniky a s tím souvisí pak zase environmentální eh, problémy a problémy se znečištěním, takže nemyslíte si, že bychom tady měli zvážit i jiné parametry? A poslední otázka, pan Hetman. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem slíbil, že moje otázka bude krátká a taky, že bude. Mě by, mě velice zajímala tato prezentace. Poslouchal jsem opatrně eh, a pozorně eh, tému návrhu, že periferní regiony by měly investovat do podpory eh, institucí a podnikatelského prostředí a tak dále. A já mám otázku na předkladatele nebo na autora té studie. Uvažovali jste o této otázce, kterou teď řeknu? Já totiž vím z praxe, že existují určité regiony, které jsou na periferii třeba deset let využívají politiku soudržnosti, nepochybuji o tom, že to je to nejlepší, co se jim kdy stalo, ale tyto regiony jsou, urbanizovány, podporují dovednosti, vytvářejí e, ideální e, podnikatelské prostředí a podporu instituce, nicméně zůstávají stále pozadu. Uvažovali jste někdy o tom, proč se tak děje? Děkuji. Děkuji. Takže to byly otázky členů výboru REGI. Takže bychom ocenili doplňující informace, včetně doplnění tedy vaší prezentace. thanks so much for the, the great question. Eh, děkuji za vaše otázky a nevím, jestli to zvládnu za pár minut zodpovědět. Vyberu určitě některé, nevím, jestli pokryju všechno. Ta poslední otázka, ta se, co, která se týká těch regionů, které jak si dělají mnoho a přesto zůstávají stále pozadu. To je dynamický proces. A záleží na tom, kde se v tom procesu nacházíte. Třeba zvlášť, když hovoříme o středo- a východoevropských zemích, eh, s významným konvergentním procesem, který je ještě čeká, tak je pravděpodobné, že třeba eh, bude tam významná konvergence regionů vzhledem k průměru EU, ale stále budou existovat rozdíly mezi jednotlivými regiony, eh, kdy eh, ty bohatší porostou ještě rychleji. To je jedna věc, jedna stránka věci. A druhá stránka, kterou, na kterou poukazuje tato zpráva, že samozřejmě můžeme zajišťovat konvergenci, ale není nikde řečeno, že ty regiony nakonec dosáhnou stejné úrovně. Záleží na tom, kde se nacházejí, jak hustě jsou osídlené, eh, záleží to na celé řadě faktorů a myslím si, že ta představa stanovit si za cíl eh, to je důležité, jak si nastavení tohoto cíle, aby byl realistický, protože nelze očekávat, že všechny regiony na tom budou stejně. Já vím, že ta odpověď je asi nedostatečná, ale mm, pak jsou tady jiné otázky. Několik se jich týkalo úrovně nad 2, nad 3. A já si myslím, My v té zprávě říkáme, Jedna věc je tedy měření konvergence na vysoké úrovni, proto neexistuje žádný standardní region, ale mm, tam, kde intervenujeme, tam, kde e, jsou politiky implementovány, tam eh, je, jsou podstatné ty ekonomick, ta ekonomická měřítka, jestli někde dochází k nedostatkům na trhu, to bývají často lokální záležitosti, určité město nebo určitá malá oblast, že to může být nad tři nebo i nižší úroveň a v jiných případech to může být celostátní úroveň. Takže já nemohu si, jestli to mají být raději úrovně NAC 3 spíš než NAC 2. Musí se zasahovat tam, kde to je vhodné a je potřeba také si říci, že třeba eh, rychle rostoucí nad dva třeba mohou maskovat jiný problém, protože HDP na hlavu rozhodně není eh, dostatečným ukazatelem jakožto jediný eh, ukazatel, protože třeba na úrovni nad dvě dochází k rychlému růstu HDP eh, na obyvatele, ale na té nižší úrovni třeba budou veliká rozdíly. A mm, myslím si, že musíme o tom uvažovat na různých úrovních a, a musíme jít dál, než jenom posuzovat HDP na e, hlavu. E, je to také o eh, sociálních aspektech, o lidském kapitálu, o příležitostech, o životním prostředí a to všechno je potřeba brát v potaz. Co se týče otázky měst, to jsme... Jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit u měst. My tady uvádíme, že ty sekundární, sekundární města jsou důležitá a nemusíme se na tato města soustředovat na úkor okolních regionů, ale důležité je, jakou roli tyto, tato města sehrávají vůči eh, regionům, ve kterých se nacházejí, protože jsou regiony, které jsou blízko měst a které pravidla mývají lepší výsledky než ty vzdálenější. A teď jde o to, jakým způsobem vyrovnat eh, eh, tu roli měst jako pól růstu je to taky otázka konektivity a, internetové infrastruktury a podobně. Často u té eh, velké infrastruktury nebo spojení uvnitř měst a, a mimo města, tak je to hodně otázka mm, ICT. A ještě teď první otázka, která tady zazněla. My navrhujeme věci jako dovednosti, podnikatelské prostředí, města a tak dále. Eh, a to eh, samozřejmě v rámci politiky soudržnosti a co se týče otázky, jak, jak to nejlépe spojit, tak já bych řekl, že většina těchto věcí, a když eh, necháme stranou makroúroveň, tak všechny tyto aspekty, podnikatelské prostředí je toho součástí, města toho jsou součástí některé velmi zajímavé iniciativy probíhají třeba právě v těch eh, regionech, které mají určité spoždění a kde je to eh, také závislé na regulaci. ale samozřejmě to makroprostředí eh, se ovlivňuje hůře. A co se týče dovedností, obecné poselství, co se dovedností týká, je snaha integrovat jednotlivé nástroje v rámci politiky soudržnosti a nad tento rámec a podívat se, jak lépe tyto nástroje koordinovat na operativní úrovni, jak v rámci těchto programů eh, zkombinovat různé aspekty a definice. Takže tím bych se dovolil uzavřít své částečné odpovědi na otázky a dám slovo kolegovi. Děkuji. Já se soustředím na dvě otázky. Jedna se týká toho strukturálního obrázku politických reform a regionální politiky. Při pohledu z dola nahoru u, u e, méně rozvinutých regionů je tam to porovnání mezi tou místní a národní úrovní. Je to základní, každý to tu zná, ale je třeba uznat tuto perspektivu. My se teď nacházíme v procesu spolupráce s chorvatskou vládou, a místními úřady v, v regionu Slavonia Nania a e, kdy se e, realizuje projekt, který má za cíl e, urychlit růst tohoto regionu, který má 20 let spoždění. A podle místních představitelů Eh, je tu celá řada věcí, které sice jsou, eh, které má pod kontrolou místní samozpráva a orgány, ale jinou část zase eh, má ve své kompetenci státní úroveň. A teď jde o to, jakým způsobem jsou ty nástroje koncipované, jak, jaká je interakce mezi nimi, jaké procesy. Ale z pohledu filozofického a politického je to snadno mm, identifikovatelné. Druhá moje eh, odpověď se týká dovedností a chtěl bych říci, že každý se tady shodneme, že investovat do školství, a dovedností je důležité a že to je tahoun regionálního růstu. Ale jde o to, a to tam my taky rozvádíme ve zprávě, že je potřeba se říci, co to řeší. Ne, nestačí jenom uh, hovořit o, o tom, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi zaměstnavateli a učňovským školstvím, ale také vidíme velké velké rozdíly v samotných základních dovednostech eh, pro úspěch v budoucí, na budoucím trhu práce. A to se týká celé Evropy, kde některé země eh, mají velmi mnoho mladých lidí, dobře, eh, dobře vzdělaných a přesto, že přicházejí s mm, málo rozvinutých regionů a, a ze sociálně slabých rodin a mají velké šance uspět. Takže důležité je, aby děti, které rostou v eh, méně rozvinutých regionech nebyly znevýhodněny, aby eh, měli stejnou úroveň kognitivních znalostí, matematiky a podobně eh, pro nový trh práce. A čili nejprve je potřeba diagnostikovat ty rozdíly a my v Evropě těmto rozdílům možná nevěnujeme dostatečnou pozornost. My eh, porovnáváme státy mezi sebou, ale už se nedíváme na tu nižší úroveň, jak děti z různého prostředí a z různých částí eh, země mají úspěch nebo nemají. Takže co se týče lidského kapitálu v rámci politiky soudržnosti, toto je významný prvek a na závěr, co se týče eh, trhu práce, eh, to není eh, hra s nulovým výsledkem. Nárůst produktivity očekává nárůst pracov, počtu pracovních příležitostí, takových, aby to mohli všichni využít bez překážek a podobně. Velmi často existují bariéry, i tehdy, kdy pracovní příležitosti vznikají, tak pro některé lidi eh, je tam bariéra, eh, která jim znemožňuje eh, dosáhnout na tato místa, čili je to otázka vzniku pracovních příležitostí a vytváření pracovní, eh, prostředí, vhodného prostředí pro podnikání a investování do lidí, aby ta pracovní místa mohla obsadit. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci, děkujeme za tu příležitost zúčastnit se této diskuse. Dámy a pánové, děkuji za tuto diskusi a tím končíme tento bod. Možná budeme mít někdy příležitost si o tom pohovořit opět. Děkujeme vám za pozvání, děkujeme za otázky. Jak jsem říkal, je pro nás velmi důležité slyšet vaše názory a smysl, kterým se ubírá eh, rozprava eh, v tomto parlamentu a za to vám děkujeme. Eh, kniha vyjde v druhém květnovém týdnu, takže vás o tom budeme informovat, abyste dostali kopie zprávy. Děkuji. Já pověřím sekretariát, aby s vámi byl v kontaktu a na tu publikaci se těšíme. Dobrá, děkuji. A nyní, dámy a pánové, budeme pokračovat dalším bodem na programu. A je to první výměna názorů k návrhu nařízení, eh, je to návrh Evropské komise ohledně eh, společných eh, ustanovení, nařízení o společných ustanoveních. Máme spolu zpravodaje, pan Nistelroj už je tady a nyní tedy jde o první výměnu názorů, paní Konstanc Krell. Eh, příslušný výbor je Regi a dostali jsme stanoviska z celé řady výborů, snad polovina výborů eh, kont rozpočtový, eh, výbor Envy, ITRE, zaměstnanost Agri, papež a i výbor pro práva žen. Všechny projevují veliký zájem a připravují stanoviska k tomuto dokumentu. Takže začneme první výměnou názorů a já dám slovo spolu s pravodajům. Eh, kdo tedy začne? Pan, pan Nistelrooy, prosím. To The colleague. Takže pokud dovolíte první dojmy k tomu, my jsme již slyšeli, máme samozřejmě návrh textu, máme ten návrh, pan místo předseda Dombrovsky se nám to komentoval, my jsme mu bedlivě naslouchali a on také řekl, že je tu jasný vztah mezi politikou komise a fondem soudržnosti evropském semestru národními eh, reformními programy. Tedy v tomto smyslu tady jde o to, jak by ten nástroj mohl fungovat. Hovoříme o jistém pilotním textu. To je textu, který, který bude v budoucnosti intenzifikován. To uvidíte, budoucnost je za dveřmi. Víceletý finanční rámec je na dohled, ale otázka zní, jak to dělají. V podstatě jde o tu stránku financování. Já jsem stále ve stejné situaci, jako jsem byl, jsem možná ještě zmatenější. Kladu otázky místo předsedo, panu místopředsedovi. Ptal jsem se ho, kde budou místěny ty změny politik v těch budoucích návrzích politik. A také jsem se optal, proč by měl být nějaký vztah i s výkonem performance a nedostal jsem na to odpověď. Mohl tak, to vypadá, jako by se to lovilo ze vzduchu. Není jasný vztah mezi tím nástrojem a také jsme nedostali žádnou odpověď od DG Regio. Co jsme učinili my jako výbor po otázkách na pana Dombrovskise, tak jsme se ptali na plénu, bylo to na březnovém plénu. Já musím říct, že ani tam z těch odpovědí nejsem nějak šťastný, protože my, parlament, na plenárním rozhodnutí o zprávě Westfál jsme řekli, že chceme flexibilizovat tady těch 21 milio, miliard. To jsou obálky jednotlivých členských států. Některé členské státy zrychlily, je, dosáhly cílů. Takže by to možná mohlo být utraceno již dřív než v roce 2020. Nedostali jsme žádnou odpověď. Flexibilita, žádná flexibilita. Chcete něco změnit na tom nařízení, žádné změny, ani omylem. Já jsem pochopil, že Evropská komise je jako celek, nemůžete mluvit s jedním generálním ředitelstvím a s druhým. Když komise řekne, že chce změnit CPR a využít ty peníze už teď, a parlament zároveň eh, má jiný názor, no tak to není komunikace. Eh, mohl bych to říct eh, i v jiných slovech. Nejsem pro úplné odmítnutí, ale co se tady opravdu děje, není přece možné, aby parlament se zadrhl. V podstatě uh, běháme a narážíme do zdi bez jakékoliv řádné odpovědi. Pak bychom tedy měli počkat, jak uvidíme, co bude s návrhem víceletého finančního rámce. Jsem zmaten. Možná mm, překvapen a zaražen. Kdo mi pomůže? Děkuji. Dobrá. Paní Krel. Děkuji. Já bych eh, asi spíš měla tendenci nediplomaticky říct, a proč komise vůbec ten návrh nestahne. Protože bychom si ušetřili spoustu práce. Lambert to částečně zmínil. To jsou otázky, které tady byly od samého počátku a nikdy nám na ně nikdo neodpověděl. Pro mě bylo už těžké pochopit, Dobře, mm, komise je količ, ano, ale když to Dombrovskis jako místo předseda tady představuje a paní, která má k regionální rozvoji a my s oběma komisaři chceme hovořit a kabinet Dombrovsky se nám řekne, že to je výhradná kompetence paní Krecu, takže já mám v hlavě samé otazníky. A krom toho celá ta procedura mi není jasná. Lambert zmínil, že performance resolve, reserve je již rozdělena do obálek jednotlivých členských zátů. Neznám region, který by nechtěl dosáhnout těch cílů, aby tu rezervu také dostal. Že to nefunguje, vychází mimo jiné z toho, že jsme implementovali opožděně, že členské státy vlastně už teď nejsou připraveny, ale vlastně ty rezervy měly být eh, k dispozici nejdříve od konce budoucího roku. To s tím se pojí rozpočtová otázka. Máme rozplánované ty roční splátky v tom aktuálním víceletém finančním rámci a tam se vůbec nepředpokládá, že před koncem roku 2019 budou k dispozici nějaké prostředky na performance reserve. Jak tedy, prosím, chcete sepsat nové nařízení, které peníze z této rezervy, která ještě neexistuje, vezme a od pozíčka bude financovat pilotní projekty, jak by to rozpočtově mělo fungovat a naprosto nezávisle na tom si kladu otázku, jak zákon, který vstoupil v platnost, může být retro, retroaktivně změněn bez ohledu na to, zda členské státy splnily nebo nesplnily cíle, ale bude jim to odebráno na dobrovolné bázi, na dobrovolné bázi, protože regionu se ale nikdo nebude ptát, jenom členských států. Ta procedura mi vůbec není jasná, jak třeba ve federálním členském státě přimějete regiony k tomu, aby ty peníze vrátily. Všechny tyhle otázky e, jsem položila komisi už minule, když jsme o tom diskutovali a dosavadní odpovědi, pokud vůbec byly, byly naprosto neuspokojivé. A upřímně řečeno, říkám, co jsem říkala už úplně poprvé. Od Evropského parlamentu, od tohoto výboru přece není možno očekávat a vyžadovat, že vlastně 21 miliard eur, než přijde nový návrh na víceletý finanční rámec, komisi vrátíme, která nikoli v režimu shared management členskými státy, ale pod centrálním managementem sama komise o tom bude rozhodovat a my potom fakticky dáme najevo, že ty peníze vlastně v té kohezní politice ani nepotřebujeme. My tady bojujeme o každé euro pro budoucí politiku soudržnosti. Já nevím, co bude příští týden ve středu v tom novém návrhu VFR. My přece vůbec nemůžeme předtím vyslat signál, že bychom byli připraveni komisi vrátit nějaké peníze. A musím upřímně říct, No, my nežijeme v, ve skleněné kouli. Co já slyším, neexistuje členská země v tomto evropském společnosti, která by entuziasticky řekla, ano, já to udělám, já do toho půjdu, prosím, podpořte v parlamentu tenhle návrh komise. Takže já za prvé, když komise to přece jenom nestáhne, až do toho návrhu VFR, to by se mohlo stát, ale já naprosto podporuji návrh Lamberta, abychom pořádali slyšení, zeptáme se, jak se k tomu staví regiony, pak někdo, kdo by chápal víc ty právní dopady a toho bychom se zeptali, jak vypadá celá ta právní situace jak se to celé dá udělat a pokud na to všechno budou pozitivní odpovědi, tak jaký postup může být, jakým způsobem se to dá zpětně komisi vracet. Já si myslím, že tyhle otázky v tom návrhu vůbec nejsou probrány a dokud na ně nebudu mít odpověď, tak rozhodně nejsem připravena pracovat na nějakých pozitivních pozměňovacích návrzích a myslím, že s Lambertem se tady v tom zcela shodujeme. Děkuji. Dobrá. Měli jsme prezentace obou spolu spoluspravodajů, což v podstatě bylo prohlášení v tom smyslu, že je tolik nevyjasněných otázek, na které nejsou odpovědi, z našich předchozích schůzí a z komunikace s Evropskou komisí. Možná bych teď dala slovo zástupcům komise, aby se pokusili odpovědět na některé z těch otázek a pak bychom mohli pokračovat stínovými zpravodaji, protože v tuto chvíli mám jenom návrh na to mimořádné slyšení od dvou zpravodajů a po jejich prezentaci myslím, že my všichni se asi shodneme na tom, že budeme to mimořádné slyšení potřebovat, ale začněme teď odpovědmi komise. Pan von Preska, máte slovo. Uh, thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji poslancům za vyjádření a dotazy. Určitě nebudu schopen na všechny z nich eh, okamžitě na místě odpovědět, ale alespoň něco se pokusím osvětlit. Asi není třeba zdůrazňovat významu, význam strukturálních reform, na tom se shodneme, ale to, jak vnímáme tento nástroj, nebo tento návrh Evropské komise ohledně mm, eh, toho reformního nástroje, je to, že tady vidíme příležitost eh, pro členské státy, aby mohly zcela dobrovolně, pokud eh, se myslí, že to je vhodné, využít část eh, výkonnostní rezervy nebo celou tu rezervu pro to, aby pozitivně povzbudili strukturální reformy. A já si myslím, že Členské státy by tuto možnost měly mít, protože mohou nastat situace, kdy programy, ku příkladu, nedosáhnou těch takzvaných milníků a místo toho, aby členské státy o ty peníze přišly, tak budou mít možnost je dále využít čímž to pádem eh, zůstanou prostředky stále v daném státě, nebudou se vracet komisi a je možné, aby členské státy využili pro jiné účely. A to si myslím, pod tímto způsobem eh, ten nástroj vnímáme. Žádný členský stát nebo region nechceme k ničemu nutit. Systém bude fungovat tak, že peníze budou vymuty z programů budou dány na nějaký reformní závazek, ale partnerství eh, v rámci programu, to znamená sociální a regionální partneři, se budou muset eh, k takové úpravě programu vyjádřit, budou s ním muset souhlasit, protože jinak by to nefungovalo. Jsou tady totiž pravidla v nařízení, z nichž jedno je velice důležité pro Eh, tuto politiku a ta pravidla budou muset eh, platit i nadále. To znamená, eh, ten moment partnerství platí nadále a partner je potřeba konzultovat. My plánujeme ten pilotní projekt po roce 2020, protože zvažujeme podobný nástroj i pro období po roce 2020 a Chtěli bychom se maximálně poučit z diskuzí a vyjednávání s členskými státy ohledně druhu reform, které by si přáli podpořit, nebo ohledně toho, jak se stanovovat cíle, milníky, jaké ukazatele použít pro hodnocení splnění cílu programu a tak dále. Bylo by opravdu dobré, kdybychom všechny tyto informace měli předtím, než VFR vstoupí v roce 2021 v platnost, abychom mohli prakticky vytěžit eh, z toho předchozího období a z toho pilotního projektu. A právě proto jsme se rozhodli pro cestu eh, plného přímého řízení, protože v tom současném systému, tak jak je teď nastavený, je to mnohem méně riskantní, než kdybychom se snažili zapracovat tento mechanismus do pravidel sdíleného řízení. Vezměte si třeba otázku toho, kdo by odpovídal, zda by to byl řídící orgán, auditní orgán, eh, za to, které, u, které výdaje je možné uhradit, které už nikoliv, kdyby to tedy zůstalo v tom sdíleném řízení. A nám teď nic nebrání ani v politice soudržnosti implementovat část formou přímého řízení. Vezměte si třeba technickou pomoc. Ta do určité míry už nyní probíhá formou přímého řízení nebo um, různé eh, iniciativy pro města, ty jsou také vlastně řízeny přímo komisí. Takže to, že ty peníze jsou v té obálce pro soudržnost, nutně neznamená, že musí být řízeny uh, tím sdíleným způsobem. A my jsme se rozhodli pro ten druhý přístup, protože nám přišel jednodušší. Proto jsme tedy navrhli řízení přímé. Také není úplně pravda, že bychom brali eh, peníze, které jsou v rezervě pouze pro rok 2019 a snažili se je využít pro jiné účely. My to vidíme tak, že členské státy budou muset signalizovat komisi v rámci evropského semestru, zřejmě v národních reformních plánech pro rok 2019, to znamená v těch, které se budou předkládat eh, za rok. Takže tam budou eh, členské státy komisy signalizovat, že si přejí této možnosti využít. A zároveň s tím budeme eh, diskutovat eh, o reformách, cílech, milnicích a kromě toho vzhledem tomu, že je na členském státě, aby se sám rozhodl, které zdroje z programu eh, přenese do té části pro reformy, tak eh, vlastně oba dva tyto mm, eh, Procesy budou probíhat paralelně na začátku roku 2019. Chceme aby pilotní eh, projekt byl co nejjednodušší, takže to úvodní období bude pouze tři leté. Byť víme, že strukturální reformy většinou trvají déle, jejich implementace je delší. Ale nám jde o to, aby bylo dosaženo alespoň nějakých cílů a nemusíme nutně posuzovat i dopady těchto reform. To už by bylo nad rámec té pilotní fáze, kterou chceme uh, udržet spíš kratší a jednodušší. A jak říkám, je to pouze možnost, kterou nabízíme členským státům. A ještě jedna věc. Už teď je tady minimálně jeden členský stát, konkrétně Portugalsko, které informovalo komisi o tom, že by mělo o využití této možnosti velký zájem, pokud spoluzákonodárce budou souhlasit eh, s tím, co komise navrhuje a pokud tento návrh komise schválí. Takže to je ode mě vše. Pokud máte ještě nějaké další dotazy, velice rád na ně odpovím. Děkuji. Paní Genorio, chcete vystoupit eh, také nyní? Ne? Dobře. pořádku. Takže teď budeme postupovat jako obvykle, to znamená nejprve dostanou slovo stínový zpravodajové jako první paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně. EKR nespochybňuje to, že je potřeba podpořit strukturální reformy, ale máme pochyby, pokud jde o tento konkrétní návrh komise. Chtěli bychom zdůraznit, že pokud chceme zavést změny nyní v rámci současného rozpočtového výhledu, tak to nejenom naruší provádění a monitorování politiky soudržnosti, ale kromě toho to také sníží potenciál pro dopad eh, politiky soudržnosti, protože některá opatření mohou být přesměrována na eh, ty eh, reformy, strukturální reformy a na záležitosti, které jsou mimo politiku soudržnosti. Rozhodnutí částečně nebo úplně mm, vlastně se vzdát té výkonnostní rezervy ještě před hodnocením celého nástroje nám přijde před, předčasné a hrozí, že mechanismus nebude dostatečně otestován v rámci současného finančního výhledu, což může být demotivující pro ty eh, programy, které ještě nestačily dosáhnout všech cílů. Výkonnostní rezerva motivuje politiku soudržnosti směrem k řádné eh, implementaci a dosahování výsledků. Děkuji. Děkuji, pan Van Miltenburg. Děkuji. Já myslím, že teď tady řešíme věc, která je pro nás nesmírně důležitá. Jsou to strukturální reformy. Pro nás je důležité, abychom nastavili podmínky pro zdravé investiční klima. Takže já obecně vní, vnímám pozitiva tohoto návrhu a vítám ho, ale mám určité otázky. A náš postoj záleží na tom, jak nám naše dotazy komise zodpoví. Jako příkladu, když se podívám do toho návrhu, tak tam vidím nový článek 23, kde je komise bude schvalovat rozhodnutí prováděcími akty, kde se stanoví reformní závazky, které bude členský stát realizovat a částky alokované z výkonnostní eh, rezervy. Eh, na základě ale jakých kritérií eh, to budete stanovovat? Nebudeme za pár let v situaci, Eh, kdy narazíme na, na problémy, které nám bude vyčítat účetní dvůr, to znamená způsob alokace těch částek, protože tady se dále praví v tomto článku, že tady nejde o financování provázané čistě s náklady a co si myslím, že je potřeba vyjasnit. Ku příkladu v případě Portugalska, jak jste říkal, co byste chtěli přesně financovat? Na základě určitých kritérií, která všichni znají a podle určitých milníků by se to mělo vypočítat, zvlášť když jde o tu implementační fázi, která je kratší než tři roky. To je opravdu nesmírně důležité nastavit správné podmínky, pokud chceme předjímat eh, tento reformní nástroj. Chápu, že je to pilotní projekt, ale myslím si, že v budoucnu by pak bylo velice obtížné po roce 2020 eh, to přetvořit eh, do no, opravdu úspěšného reformního nástroje. A další otázka. Výkonnostní rezerva měla být především pobídkou, ale členské státy si teď řeknou, pokud nepoužijeme ty peníze teď na priority, nevadí, protože za rok budeme moc část té výkonnostní rezervy použít na něco jiného. A to bych chtěl, abyste mi vysvětlili, protože výkonnostní rezerva musí i v praxi fungovat jako motivátor pro dosahování cílu. Mám samozřejmě další dotazy, ale ty se nechám eh, na později. Ještě se musíme rozhodnout jako koordinátoři, zda zorganizujeme to slyšení, takže bych ty dotazy případně pak položil tam. Musíme se dohodnout eh, a náš postoj za naši frakci záleží na tom, jakých odpovědí se nám od komise dostane. Děkuji a nyní zelení nejsou tady, tak pan Demá, paní Domato. Grazie, prezidente. Eh, ci ritroviamo Děkuji, paní předsedkyně. Po pěti měsících je projednáván tento návrh a nejedná se pouze o změnu společných ustanovení, ale při tolika demonstracích politiky soudržnosti Rada a parlament se vyjádří jednomyslně a velmi pevně. A co se týče návrhu komise, jak víme, je snaha rozšířit možnosti a rozšířit rezervu v strukturálních fondů na podporu eh, strukturálních reform zemí. Hovoří se o 21 miliardách, což je významné procento. Eh, prostředků. A pro Itálii, která je druhým příjemcem fondu soudržnosti po Polsku, se hovoří o 2,5 miliardách ze 41 bodů eh, z programového období 2014-2020. Kromě toho existuje Evropský fond regionálního rozvoje a na základě této změny Komise to prezentuje jako test, jako pilotní fázi eh, pro reformování eh, nástroje, který eh, by stabilně etabloval v období 2021 a dále systém, aniž by uváděl částky. A tento přesun částek v členských zemích není dobře vysvětlený, ale víme, že strukturální reformy jsou v úvozovkách připravovány spolu s komisí a v rámci evropského semestru vzniká otázka koordinace ekonomických eh, politik národních a evropských a e, taky jde o prohloubení eurozóny. Je to otázka posílení stability eurozóny v souladu s evropskými pravidly. A e, Eh, je potřeba tu, eh, realizovat, no, využít všechny nástroje pro realizování eh, reform, ale trh práce, školský systém, justiční systém a podobně. U některých reform souhlasíme, například boj proti daňovým únikům, ale v některých jiných případech, které mm, zhoršují a podkopávají sociální stát, tam nesouhlasíme. A co se týče reform, proč by tyto reformy měla financovat politika soudržnosti? Kromě toho, že regiony přijdou krátkodobě o prostředky, my ne souhlasíme s poškozením politiky soudržnosti, která má řešit nejenom naléhavé případy, ale i pro reformy, které jsou na opačném konci sociálních a Eh, eh, ekonomických eh, cílů. A chtěli bychom upozornit na jedno nebezpečí, a sice země méně se zhorší absorpcí fondu, aby nepřišli o tuto reformu, mohli by ji zamaskovat jako strukturální reformu. Čili my máme celou řadu výhrad, a předložíme pozměňovací návrhy a ještě tuto zprávu podrobně prostudujeme. Děkuji za koordinátory politických frakcí. Mám ještě dva z výboru Regi, kteří vystoupí a poté dám slovo zástupcům hospodářského sociálního výboru, aby nás seznámili se stanoviskem výboru k tomuto tématu. Takže, pane Novakové, máte slovo. Děkuji. Já nejsem expert na komunikaci ani na veřejné, styk s veřejností, ale oba spoluspravodajové potřebují více informací, ehm, možná něco, co by se mělo zlepšit mezi komu- v komunikaci mezi parlamentem a komisí. Mám takový pocit, jako eh, post pravdivé. Kdy začínáme se 140 miliardami a celá řada kolegů je velice podezíravých ohledně toho, jak těch 5 milionů na členský stát mají dosáhnout strukturálních reform. Pak se rozpočet navýší a teď máme ten návrh na roka půl. Já neposuzuji, jestli návrh je dobrý nebo špatný, počkám, co spolu zpravodajové, ale myslím si, že pokud od začátku eh, jsme věděli, jaký bude finální eh, cíl a záměr, tak bychom pak byli daleko lepšími partnery. Teď poslední tři měsíce narážím na otázky každý týden, co se stane s eh, výkony, eh, jak to eh, řešit. A poslední změna, co se týče CPR, je, že vlastně vytváříme, určitou nejistotu u příjemců. Každé tři měsíce měníme přístup, fungování fondu, se CPR, s výkonnostní rezervou, eh, eh, ref, reforma nástroje. Já si prostě myslím, že bychom měli zjednodušit eh, způsob našeho fungování a méně změn jako ty poslední a více, více důvěry mezi institucemi. Je to, myslím, ve společném zájmu jak parlamentu, tak komise, tak příjemců, protože jinak budeme každý týden muset vysvětlovat eh, našim starostům a příjemcům a malým a středním podnikům, že my ty mm, jaksi pravidla nechceme každé tři měsíce měnit. Děkuji a nyní má slovo paní Maletič. Je velmi důležité skutečně odpovědět na otázku, o co se snažíme. Protože ano, pokud použijeme, eh, jak si využijeme výkonnost pro navýšení technické asistence v politice soudržnosti a pokud chceme skutečně eh, financovat tyto reformy, nové dovednosti, budování kapacit, lepší specializace, lepší přípravu na budoucí politiku soudržnosti států, to je něco, co můžeme akceptovat. Zvlášť tehdy, kdy je to nepovinné pro členské státy. Ale podle té prezentace komise, vy říkáte, že to chcete spojit s národními reformními programy. A tady já mám pochybnost, protože pokud to bude spojené s národními reformními programy, tak je to spíš jako uh, nové SRSP, ale SRSP jsme už projednali dnes na začátku, takže proč budem, budujeme SRSP v rámci politiky soudržnosti a reformy e, eh, rezervy politiky soudržnosti? Myslím si, že to není správný přístup. My máme eh, možnost, a bylo to tady řečeno, že není E, Eh, dobré eh, eh, to sdílené řízení, protože se neví, jak to bude tedy vedené a, a výsledky prostřednictvím přímého managementu. Prostě opravdu to vypadá jako nové SRSP. Měli bychom to ještě promyslet. A taky to, co jste tam říkali, ano, že teď dáváte flexibilitu členským státům, které budou rychlé, flexibilní a vyberou si, že, vyběr, že využijí prostředky na strukturální reformy. Ale když pak se státy obrátí na komisi a rozhodnou si, že si vyberou prostředky třeba na mm, integ- rozvoj integrovaného kulturního dědictví, tak já mám konkrétní příklad, že v Chorvatsku jsme využili všechny prostředky na tuto prioritu a nemůžeme už realokovat eh, teď snadno nové prostředky na tuto prioritu, přestože je to dobře využito a teď je na to potřeba víc prostředků a žádná flexibilita tam není. A flexibilita je tehdy, kdy členský stát je donucen použít peníze na to, co komise chce. To je opravdu bizarní. To bychom měli ještě promyslet. O čeho se snažíme dosáhnout s národními prostředky v rámci politiky soudržnosti? Děkuji. Děkuji vám. Nikdo další z výboru Regi se nehlásí. Pane Paměry, máte slovo, abyste nás seznámil se stanoviskem hospodářského a sociálního výboru k tomuto tématu. Děkuji. za hospodářský a sociální výbor jedna z nejdůležitějších věcí je mít nástroj, který bude využívat eh, závazky členských států v rámci evropského semestru. Ale chtěli jsme také zdůraznit, jak je důležité mít jasnou definici toho ideálu strukturálních reform. A chtěli jsme upozornit na skutečnost, že by mohly existovat reformy, které by mohly vést k zvýšení veřejných výdajů krátkodobě, ale dlouhodobě by mohly zajistit také více příjmů. Takže Evropská komise musí velice pečlivě spolupracovat s členskými státy, aby se dosáhlo více integrace a konvergence v Unii. A proto by náš výbor byl zaved mechanismus a pobídky, a mechanismus vhodného financování v rámci víceletého finančního rámce. Nicméně náš výbor by si přál, aby tento návrh financovat pilotní fázi eh, a kdyby se využila výkonnostní rezerva a toto by se spojilo se skutečností, že to skutečně povede ke snížení eh, ekonomických rozdílů. A proto bychom si přáli aktivní eh, vyjádření eh, dosaženého pokroku ze strany v rámci evropského semestru. Takže v tomto kontextu my zdůrazňujeme význam principu partnerství a zapojení ekonomických a sociálních partnerů a občanské společnosti. Zapojení, kterého je třeba dosáhnout na všech úrovních, na úrovni e, financování, řízení, e, hodnocení a implementace. Takže děkuji vám za pozornost a jsme vám k dispozici. abychom případně šli do větší hloubky při bilaterálních setkáních. Je to první z řady příležitostí dosáhnout institucionální výměny názorů mezi tím, tímto výborem a hospodářským a sociálním výborem. Děkuji, pane Pombreska. Chcete zodpovědět některé položené otázky? Ano, děkuji. Děkuji velice za otázky, které byly velice relevantní. Vrátil bych se ke třem z nich. Proč nejsme explicitnější? Proč neříkáme rovnou, toto jsou kritéria, na jejich základě budeme hodnotit reformy a tak dále. A tak to budou stanoveny cíle a tak. Protože ono to dává pocit, že komise teď se chápe moci, jak to tady někteří říkali. Problém, který máme, je ten, že my nevíme, jaké typy reform a jaké typy opatření členské státy chtějí navrhnout. Třeba už jsem to zmiňoval minul, dříve Portugalsko. Víme, že třeba portugalské úřady chtějí zlepšit odborné vzdělávání a odborné školství, zlepšit přístup mladých lidí k těmto zařízením. To je takový jeden konkrétní případ, ale může se to týkat podnikatelského prostředí, může se to týkat zdravotnictví, trhu práce a celé řady oblastí, kde jsou reformy potřeba. A ono je těžké rovnou říci, jak to budeme hodnotit, protože to bude záležet na tom, jaká, jaká to bude oblast, jaký typ opatření budeme chtít implementovat a podobně. A to je zcela v rukou členských států. Komise neřekne, takto se to musí řešit. My budeme očekávat, že členský stát předloží návrh který řekne, toto jsou opatření, která bychom rádi implementovali a tyto povídky bychom chtěli použít, toto jsou milníky, cíle a částky. A samozřejmě proběhne diskuse mezi komisí a členským státem, ale nebude to nařízeno komisí směrem dolů, co se bude dělat. Naopak musí členský stát předložit takový návrh. A třeba zdůraznit, že žádný členský stát to nemůže udělat bez souhlasu svých regionů. Protože země, kterou znám nejlépe, třeba Německo, tam když chcete odebrat peníze z nějakého programu pro Bavorsko nebo Sasko, tak pochopitelně s tím musí příslušné saské nebo bavorské orgány souhlasit. Není možné prostě jenom říci, sebereme vám peníze a dáme je do jiného nástroje. To je jasné. A druhá věc, proč jsme nevyužili politiku soudržnosti a ty nástroje a fondy k e, vytváření pobídek pro reformy. Je to prostě proto, že politika soudržnosti je zaměřená na investice, a to pouze. Celá řada reform vyžaduje investice, třeba reforma trhu práce, kdy musíte přeškolit lidi, kdy nezaměstnané, chcete eh, vyškolit a tak dále. To vyžaduje všechno investice, ale také existují jiné typy reform, které jsou více regulační a administrativní. A v těchto případech není možné tak, jak si dát cenovku na takovou reformu, protože to je otázka legislativy, kolik to stojí, nikdo nemůže to vyčíslit. Takže proto náš přístup k tomuto je, že my využijeme novou rezervu, která byla zavedena v rámci nařízení Omnibus, a mnozí to dobře znáte, a jedná se o platbu proti určitým podmínkám. Není to o nákladech, není to o úhradě účtů, je to o stanovení cílů a pokud tyto cíle budou naplněny, pak budou peníze poskytnuty. A to je to jediné, co budeme hodnotit. Nebudeme e, si prohlížet faktury, to je zase úplně jiný typ e, e, aktivity než politika soudržnosti, která vychází z nákladů, buď reálných nákladů nebo odhadů nákladů, ale prostě stojí jinak. A v neposlední řadě proč to chceme eh, navázat na národní reformní plány? Je to ze dvou důvodů. Za prvé, evropský semestr to je rámec, v němž strukturální reformy jsou projednávány. A takže to dává smysl jedině tehdy, když využijete stávající rámec, nejenom pro to, aby členské státy reformy navrhovaly, ale aby komise také monitorovala implementaci, protože předpokládáme, že ve zprávě pro danou zemi komise Eh, která to dělá každý rok, bude mít sekci, kde bude uvedeno a u tohoto závazku této reformy byl učiněn značný pokrok a to bude to místo, kde najdete to hodnocení. Takže si myslíme, že není ani efektivní, ani eh, smysluplné vytvářet nový samostatný separátní systém, jestliže už máme postupy a procesy eh, tam, kde je možné tedy takto to monitorovat a hodnotit. Eh, čili to je ten důvod a, a postup ku předu. Takže děkuji. To je všechno z mé strany. Děkuji, paní Krell, pan van Nistleroy. Tohle všechno mě nikterak nepřesvědčuje. A asi to nikoho nepřekvapí. Protože Pane Preska, pamatujete si velice dobře, že Parlament tuhle rezervu tak jako tak nechtěl, protože to není nějaká performance reserve, protože cíle jsou tak nízké, že jsme si před těmi sedmi lety všichni byli zajedno v tom, že každá členská země těch cílů dosáhne. A vy to taky víte. Vy jste ty cíle spolu s námi formulovali a já nejsem schopná pochopit, proč v tuto chvíli máme najednou schválit, že se vydáme peníze, které bychom vydali v kohezní politice na jiné věci. Samozřejmě důležité věci. Já si taky přeju reformy, ale to není cíl kohezní politiky. Já musím chránit politiku soudržnosti, musím chránit regiony, které mají nápady a projekty jak vyrovnávat rozdíly v regionech. To je cíl, to je psáno ve smlouvě. A teď přijde komise a řekne, ne, ne, 21 miliard my si vezmeme. Samozřejmě, dobrovolně. A já vám řeknu zcela jasně, v Německu na to většinu neseženete. Já jsem se na to opatrně ptala, co si o tom myslí a oni si o tom nemyslí nic dobrého. Byla jsem trochu přes, pře, překvapena, ale vím to, že i Německo používá SRSP. V Německu je také potřeba reformy, ne, že by se tam nic nedálo. A proto, kdybyste přišli s návrhem, co udělat s případně nevyužitými prostředky performance reserve nebo s nějakými prostředky, které z jakéhokoliv důvodu nebyly využity v kohezní politice, třeba že by se to využilo v jiném regionu, pro kohezní cíle nebo tím, že by se mimořádně dobré regiony ještě víc podpořily, to by opravdu byla performance reserve. Myslím, že v tom případě bychom tu neseděli a nehandrkovali bychom se. Ale chtít to vyjmout a udělat s tím něco úplně jiného, to opravdu není dostatečná odpověď na ty otázky. Já bych opravdu ráda měla to slyšení. A za druhé, nevím, jestli v tuto chvíli to vůbec je správný krok. Děkuji, pan Van Nistelrooy. Děkuji. Už toho moc nezbývá k řečení. Moc toho nezbývá z toho návrhu, protože v podstatě je to jedna otázka. Zda parlament se změnit CPR? Chce nebo nechce? To je vlastně z druhé strany. Komise to může stahnout a to neznamená, že to bude ztraceno, pak to bude zahrnuto do těch červnových návrhů. Nic se nestratí, Eh, jenom to bude jistý poznatek a poznatky se netrestají v tomto případě. Takže pokud tady nedojde k tomuto poznatku, tak je na řadě slyšení. Děkuji. Děkuji vám za tuto rozpravu. Normálně, za normálních okolností bych měla říci, že dalším krokem bude diskuse nad návrhem zprávy k té legislativě, ale dneska dva spoluspravodajové a všichni stínoví spravodajové žádali více informací, více ujištění a kladli otázky, na něž nikdy nedostali odpověď. Děkuji za odpovědi, které poskytl pan eh, von Breska. Opravdu se velmi snažil, ale zcela zjevně veřejnost není uspokojená. Tedy neuzavřu diskusi slibem, že bude návrh zprávy skončím slibem, že dnes během schůze koordinátorů budeme diskutovat tu variantu mimořádného slyšení k tomuto tématu, protože když máme tolik otázek, budeme potřebovat víc odpovědí. Tedy uzavřeme teď takto tuto rozpravu a budeme pokračovat dál schůzí koordinátorů. Byl to poslední bod na pořadu jednání dneska. Můžeme pokračovat schůzí koordinátorů, dobrá tedy. Takže prosím ti, kdo se neúčastní schůze koordinátorů, prosím opusťte tuto místnost. Děkuji vám.